Vážení kolegové, přeji vám dobré ráno. Rád bych hned přivítal pana Tomase Tönisteho, který přijal naše pozvání. Je to estonský ministr financí a bude hovořit s námi o tom, čeho estonské předsednictví v naší oblasti aktivit dosáhlo. Dovolte, abych začal jednou poznámkou. Prosím, buďte si prosím vědomi faktu, že je nepřijatelné, aby schůze začala o 20 minut později. Máme zásadní problém s tím, že pořád začínáme pozdě. Mnoho lidí tady čekalo 25 minut předstihu, včetně našich hostů. Prosím pana předsedu, aby mě ujistil, že se to nebude opakovat. O, omlouvám se za těch 15 minut spoždění, ale děkuji vám za vaši laskavou připomínku. Dobrá tedy, takže estonské předsednictví značnou měrou přispělo k úspěšnému vyjednávání v celém množství velice relevantních dokumentů v minulém pololetí, takže chci opravdu poděkovat panu ministru, velvyslancovi a celému jejich týmu, který efektivně přispěl k tomu, aby se naše práce pohnula dopředu v mnoha oblastech. Rád bych hlavně připomněl tři důležité dokumenty které jsou všechny velice komplexní a které jsme s úspěchem uzavřeli velice úspěšným způsobem. EFSI to bylo velice důležité, v radě to mělo jisté obtíže, to víme, že tam byly problémy, ale nakonec se nám podařilo bez ohledu na to dosáhnout plnění těch lhůt a dopadlo to opravdu velice dobře. EFRAS a další dokumenty v režimu fast track opravdu proběhly. Tak ono se to snadno řekne, ale méně snadno udělá, ale my jsme to dokázali. A pak jsem velice rád, za to, že estonské předsednictví hrálo klíčovou roli v tom, že se dosáhlo pozitivních závěrů, co se týká směrnice proti praní špinavých peněz. Ano, byla to dlouhá práce a předsednictví k ní velice dobře přispělo. Sice se to nepodařilo uzavřít, ale byla to opravdu velká výzva A nám se to povedlo. Povedlo se nám to uspokojivým způsobem, takže Evropa bude mít nejpokročilejší, nejpokrokovější systém obrany proti praní špinavých peněz. Za to bych chtěl poděkovat estonskému předsednictví, které se soustředilo nejenom na toto téma, to nám určitě pan ministr řekne tedy estonské předsednictví bez pochyby bylo úspěšné. Pane ministře, máte prosím slovo. Děkuji, Roberto. Dovolíte-li, přednesl bych svůj příspěvek v angličtině. Herr Estonian language. Härra president, eh, austatud parlamendiliikmed mul on tõesti hea meel esineda taas Euroopa Pane předsedo, je pro mě velkým potěšením, že mohu být hostem na zasedání výboru ECON v Evropském parlamentu. Dnes vám krátce představím, jakého pokroku se dosáhlo v oblasti agendy ECOFINu během našeho předsednictví v Radě. Dovolte, abych začal tím, že se krátce ohlédnu na to, jaká je ekonomická situace. Za uplynulých šest měsíců ekonomika Evropská unie stále rostla, stabilně rostla. Poslední předpověď komise z podzima potvrdila, že ekonomický růst v roce 2007 jak v EU, tak v oblasti euro byla vyšší než, byl vyšší než očekávání. Tento pozitivní trend by měl pokračovat v letech 2018 a 2019, byť lehce pomaleji. Je také povzbudivé sledovat, že to vede k tomu, že vznikají nová pracovní místa. Míra nezaměstnanosti v EU je teď nejnižší od roku 2009. Ekonomický růst také přispívá k tomu, že klesají veřejné deficity. Tato výhodná ekonomická situace poskytuje skvělou příležitost k tomu, abychom dále strukturálně vylepšovali svou ekonomiku a ekonomický rámec. A tím se dostávám k evropskému semestru, což je koordinační proces. Během estonského předsednictví v říjnu Rada eh, hodnotila Evropský semestr 2017. Cílem tohoto posouzení bylo identifikovat ponaučení a ukázat, jak zlepšit implementaci specifických doporučení pro členské státy. Eh, proces evropského semestru je teď hladší, efektivnější a dochází k tomu, že různé výzvy, s nimiž jsou konfrontovány členské státy, teď lépe chápeme. Co je ještě důležitější, to je fakt, že výsledky implementace doporučení jsou stále pod našimi očekávání. Je tady stále co zlepšovat. Lze tady hlavně podpořit národní reformy. Doufám, že všichni účastníci ocení význam doporučených reforem nejdřív těch reform, které jsou v zájmu členských států jako takových a doufám, že se všichni do těch reform pustí. Také doufám, že ta ponaučení budou užitečná pro další pokrok. Musíme pokračovat a vylepšovat tento proces i nadále. Evropský semestr 2018 začal jako obvykle tím, že Rada se věnovala každoročnímu přehledu výročního růstu, který předkládá komise, také sledovala zprávu o mechanismu alert mechanism a také sledovala doporučení v oblasti ekonomické politiky. A také jsme finalizovali doporučení pro eurozónu. To schválila Rada pro ECOFIN včera, včera 23. ledna Teď je to připraveno a může to podpořit březnová rada. Letošní doporučení pro eurozónu vyzývají k reformě a politice, která podpoří udržitelný růst. Budeme se soustředit na rovnováhu a na vysoce kvalitní systém veřejného financování, tak aby ekonomika byla ještě stabilnější. Doporučení také vyzývá zemi eurozóny, aby se snažili mít eh, vyváženou neutrální eh, fiskální politiku a stabilitu. Jde tady o diferenciaci fiskálního úsilí napříč zeměmi eurozóny, které budou přihlížet k e, nejrůznějším parametrům členských států. Je stále velice důležité snažit se o rovnováhu mezi udržitelností veřejných financí a podporou ekonomiky. Navíc výhodné ekonomické podmínky by se měly využít k tomu, aby vznikly nárazníky, které ještě umocní potenciál ekonomického růstu. Doporučení také vyzývají členské státy, aby dosáhly pokroku v oblasti završení bankovní unie a ekonomické a měnové unie. Poslední návrhy komise by měly eh, být eh, vážně zváženy a měly by, eh, měla by být zaručena transparentnost i pro nečleny eurozóny po docela dlouhém období stagnace v oblasti investic nyní investice v Evropské unii opět rostou, hlavně v důsledku výhodných podmínek pro financování. Ale je třeba říct, že investi- úroveň investic soukromého sektoru je stále poměrně nízká. Proto jsem rád, že se nám podařilo překonat rozdílné názory s Evropským parlamentem, co se týkalo rozšíření operace Evropského fondu pro strategické investice až do roku 2020. Je to opravdu dobrá iniciativa. Fond potvrdil s přidanou hodnotu za první tři roky své existence. A já jsem přesvědčen, že tento cíl větších investic i záruky z rozpočtu Evropské unie a příspěvky od Evropské investiční banky povedou k tomu, že fond bude důležitým nástrojem, který bude podporovat tolik potřebné investice. Debata o prohloubení ekonomické a měnové unie pokračuje již nějakou dobu. Padla celá řada návrhů, zazněla celá řada myšlenek, jak ze strany komise, tak členských států. Aby diskuse k tomuto zásadnímu tématu mohla pokročit, estonské předsednictví zorganizovalo neformální schůzku ministrů, financu, ministrů financí v Talinu, to bylo loni v září. Tato neformální výměna názorů pomohla položit základy k dalším debatám eh, na prosincovém eurosummitu. Ta práce teď bude pokračovat v příslušném formátu na úrovni eurozóny a ECOFINu. Bez pochyby. Zavěření, završení EMU je dlouhodobý projekt, který si vyžádá čas a trpělivost. Ale měli bychom se snažit dosáhnout konkrétního pokroku v důležitých oblastech, a to docela rychle. Již jsme dosáhli pokroku v celé řadě dokumentů, které jsou spojeny s pokračováním v EMU. To se týká balíčku o bankovní unii a návrhů, které souvisí s unii kapitálových trhů. Bankovní unie patří ke špičkovým patřila ke špičkovým prioritám estonského předsednictví. Je to další dlouhodobý projekt, který chce, abychom našli společnou bázi v mnoha otázkách, které jsou propojené, technicky náročné a politicky velice důležité a ožehavé. Vzdor tomu všemu jsme dosáhli dobrého pokroku v tom bankovním balíčku. Tento balíček obsahuje opatření, které vedou ke snížení rizik v bankovním sektoru. Jak bylo dohodnuto v cestovní mapě z června 2016, je potřeba dostatečného pokroku předtím, než se pustíme do diskusí o tom evropském schématu zajištění vkladu European Deposit Insurance Scheme, což bude klíčový pilíř v té navrhované architektuře bankovní unie. Rád bych zmínil dva legislativní akty, které patří do série opatření, které by měly omezit rizika v bankovním sektoru. Začal bych směrnicí, která se týká rankingu nezajištěných dluhových eh, nástrojů a procedur insolvence takzvaná eh, hierarchie bankovních kreditorů a za druhé se jedná o nařízení o přechodných eh, opatřeních při zavádění dopadu kapitálu IFRS 9, to jsou ty mezinárodní finanční standardy ve výkaznictví. Oboje bylo přijato na prosincové radě poté, co byla dosažena schoda s Evropským parlamentem 25. října. Pracovní skupina Rady pracuje na dalších legislativních návrzích spojených s bankovní unii ty návrhy se týkají kapit, kapitálových požadavků, nařízení i směrnice v tomto směru, směrnice o e, bankách a potom ten mechanismus, který souvisí s likvidací bank v případě bankro, bankrotu. Budeme pokračovat v práci na těch konkrétních návrzích. Finanční krize a následující recese v některých státech vedly k tomu, že banky mají mnoho špatných úvěrů. To může vést k negativním přeshraničním jevu a může to vést i ke špatnému vnímání celého bankovního sektoru a může to také brzdit míru investic do celé ekonomiky. V červenci rada přijala akční plán, který by měl řešit problém těchto špatných úvěrů v bankovních sektoru. Tento akční plán přináší mix politických opatření, která by měla vést k tomu, že se omezí ty špatné úvěry a že se zabrání tomu, aby se v budoucnosti znovu vracely. Rada také Eh, rozhodla, že se této otázce bude pravidelně věnovat, aby sledovala, jak se situace v této oblasti vyvíjí a aby také posoudila, jak zafungovala vybraná opatření. Komise v tuto chvíli připravuje balíček opatření, aby implementovala akční plán Rady v této oblasti. Doufáme, že tato akce také přispěje k tomu, že dosáhneme obecně společného cíle, abychom snížili fragmentaci, abychom usnadnili tok kapitálu uvnitř jednotného trhu. Navíc tyto kroky mohou mít pozitivní dopad v pokračující diskusi o sdílení rizik v bankovním sektoru, hlavně co se týká toho jednotného fondu, Single Resolution Fund, a také co se týká navrhovaného schématu European Deposit Insurance Scheme. Technická práce v této oblasti v radě stále pokračuje. Navíc k práci, kterou, která se udělala v bankovní unii, estonské předsednictví také pokračovalo v práci na, jedno, na, na Unii kapitálových trhů. Vytvořili jsme podmínky pro diverzifikovanější kanály pro financování. Konkrétně pracovní skupiny eh, rady dobře pokročily při studiu mnoha dokumentů souvisejících s finančními službami. Především bych rád zmínil Emir Refit, což je nařízení o infrastruktuře evropských trhů. To eh, by mělo podpořit větší míru proporcionality a snížit náklady pro účastníky, především ty menší. Co se týká vyjednávacího mandátu rady přidělený v prosinci, tak eh, jakmile bude parlament připraven, rada může začít trialog. Také jsme začali diskutovat o návrzích týkající se dozoru, eh, dozoru nad, třetími, nad z třetích zemí a také jsme začali pracovat na panevropských důchodových produktech. Předpokládám, že bulharské předsednictví v této práci bude dále pokračovat na základě našich návrhů. Další důležitý dokument této oblasti se týká posílených pravidel EU proti praní špinavých peněz a financování teroristických aktivit. Dosáhli jsme v tomto směru dohody v atmosféře důvěry a dobré spolupráce s vámi a s vašimi kolegy z výboru Libe. Ta dohoda byla dosažena koncem prosince. Teď je třeba ten dokument přijat, přijmout v obou institucích. To bude výrazný krok v úsilí Evropské unie ve snaze zabránit eh, zneužití finančních systémů pro financování zločineckých aktivit. Tím také míříme na posílení transparentnosti, tak aby nedocházelo ke zneužívání. Je součástí je to součástí akčního plánu Komise proti financování teroristických aktivit. To je dokument z roku 2016 a bylo to důsledkem teroristických útoků v Evropě. Dovolte, abych eh, teď závěrem řekl ještě něco málo k daním. Uh, Jedno z nejdůležitějších věcí, které jsme dosáhli, bylo sestavení onoho seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech. Cílem tohoto seznamu uh, není nějaká jednorázová akce, ten seznam bude pravidelně prověřován a já jsem přesvědčen, že bulharské předsednictví bude v tom pokračovat velice úspěšně. Také bych rád zmínil výzvu, která se týká zdanění zisků v digitální ekonomice. Jsme přesvědčeni, že EU musí naléhavě rychle konat, aby daňové předpisy odpovídaly vývoji digitální ekonomiky. V tomto kontextu prosincová rada ECOFINu přijala závěry o zdanění zisků z digitální ekonomiky. Navíc jsme pyšní na to, že jsme dosáhli dohody v související s DPH v e-obchodování a doufáme, že to přinese nové příležitosti pro spotřebitele a usnadní přeshraniční obchodní aktivity malých firm. Tím se dostávám na konec svého příspěvku. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji. velice dobrá spolupráce s Evropským parlament. Polhard eh, Mrbac má slovo jako první. Děkuji, pane eh, předsedo, pane ministře. Mm, já eh, chci vám osobně i vaší zemi poděkovat za vynikající předsednictví. Bylo to první předsednictví vaší země, takže doufám, že jste posledních měsících skutečně mm, dosáhly velkého úspěchu. Já bych měl jednu krátkou otázku, která mě ale zajímá. Vy jste mluvil o výroční zprávě o růstu. Rada ECOFIN um, k této zprávě vyvodila závěry a pak jste společně s ostatními členskými státy zdůraznil, že eh, implementace specifických doporučení členských zemí, které je různý eh, mm, a eh, ten přístup a angažovanost těch členských států je různá. Ekonomické klima v Evropské unii je příznivé, také doba je příznivá na určité reformy. Irsko má dobré výsledky v poslední době. Máte deficit pod 10%, proto by mě zajímalo, co je, nebo v čem je klíč eh, k vašemu úspěchu, nebo úspěchu vaší, vašeho regionu, vašeho, vaší země? Pardon, eh, Estonsko tedy, ne Irsko. Stávající ekonomická situace umožňuje zemím, které měly problémy hm, vyrovnávat své rozpočty a sbírat rezervy, tak aby to udělali teď. Hestonský přístup hm, byl historicky řídit se principem, eh, nebo řídit se tím, že pokud budou principy akceptovány, tak by je všichni měli následovat. A pak teprve mm, zvážíme nové, nová pravidla. To je tedy širší přístup. Z estonského hlediska mohu říci, že během let jsme se řídili tím principem, že eh, úvěr patří někomu jinému, ty peníze jsou někoho jiného. Pravicové strany především se snažily o vyrovnaný rozpočet. A během ekonomické krize jsme využili i své rezervy, ale Ehm, také jsme dělali veliké škrty. Jsem rád, že naše společnost pochopila, ehm, proč jsou ty škrty potřeba. A z toho důvodu náš zahraniční dluh je velice nízký, méně než 10 HDP. Je to jeden z nejnižší v zemích EU a OECD. Také máme velké rezervy relativně. Jedna z našich priorit je nastartování ekonomiky. Strukturální fondy Ehm, mm, tady si je přejeme využívat co nejlépe, tak aby eh, to vedlo k významným změnám, které by pomohly zvyšovat ekonomický růst. Také podporujeme eh, výzkum a vývoj. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Vaše země má reputaci ověřenou um, velkou um, angažovaností v oblasti digitální ekonomiky. To je důležité a také mi připadá, nebo byste to uvedl za vašeho předsednictví, že Rada v prosinci přijala závěry týkající se zdanění digitální ekonomiky. Ehm, na základě vaší expertízy v této oblasti asi sdílíte myšlenku, že mm, digitální ekonomika je něco, co zcela transformuje veškerou ekonomiku. Jak to tedy sladit, tuto ekonomickou transformaci a myšlenku mm, daní, daňového systému, která by byla mm, zaměřena na digitální sféru? abychom se ne eh, odchýlili od strategie mm, z počátku tohoto mandátu, aby eh, daně mm, společnostem byly přizpůsobeny vývoji naší ekonomiky. Eh, zdá se, že mm, je třeba speciálních daní, platformy, o tom se hodně mluví a Eh, tady je třeba eh, vlastně zaměřit veškeré úsilí, abychom eh, to zdanění nebo daňový systém přizpůsobili ekonomice, která je stále více digitální. Ano. Během našeho předsednictví otázka zdanění digitální ekonomiky byla jednou z priorit pro nás. A věnovalo se tomu, věnovala se tomu velká pozornost. A naše společné chápání mm, je, že je třeba eh, toto revidovat. Protože teď máme eh, daně eh, na základě fyzického sídla, umístění ale vzhledem k digitální sféře, tak e, již to nemusí být lokalizováno v konkrétní zemi. Může to být na počítači kdekoliv, na iPadu, kdekoliv. kdekoliv. Toto dává firmy do mm, mm, nevýhodné situace, kdy některé společnosti, které platí daně a jejich eh, konkurenti, kteří mají působí tady ve stejné zemi, neplatí daně. Eh, tady vítám eh, tu francouzskou iniciativu Um, jak hledat řešení, pokud se nám nepodaří, nemůžeme dosáhnout výsledku na celé světové škále OECD například. Um, chápání obecných principů ECOFINu bylo, že preferujeme celosvětové globální řešení, které by mohlo být založeno na zdanění příjmů. Pokud uvidíme, že není možné e, se rychle dohodnout v této oblasti, pak EU společně nikoli v e, odděleně členské státy by mohlo přijmout patření. Tato platforma bude mm, prezentována na jaře na schůzi EOCD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, děkuji za zajímavý eh, příspěvek. Estonsko je v čele digitalizace a je v dobré situaci mm, definovat digitální Evropu jako jednu z priorit. Estonsko je jedna z nejvíce zasíťovaných zemí, kde jde příkladem ostatním. Veřejné finance jsou založeny eh, eh, na digitalizaci občané mohou veřejné služby využívat přes internet, takže to nabízí aspoň teoreticky výborné možnosti, jak levně poskytovat veřejné služby i v řídce osídlených oblastech. Moje otázka je, jak garantovat rovné, rovný přístup k občanům v digitální situaci, kdy digitální služby vyžadují znalosti a dovednosti, schopnost eh, znát jazyk, umět jazyk, používat tablet nebo smartphone. A eh, mě by především zajímalo, jak Estensko pečuje o starší občany, o ty, kteří nemají digitální znalosti, jak zajistit přístup k, digitálním službám i pro ně. Děkuji. Estonsko eh, se rozhodlo využívat elektronická řešení co nejvíce. Eh, ušetřili bychom tisíce pracovních hodin, ochránili přírodu. Um Eh, zjednodušili postupy pro všechny. Například eh, daně, mm, kdy daňový úřad už předem vyplní tu form formulářovi, jenom zaklik, eh, zaškrtnete příslušné množnosti takže se to velice zjednoduší a cílem je, aby komunikace se státem byla co nejsnazší. Naše e-government eh, funguje již leta velmi dobře. Pomáhá nám to mm, eh, dostat se do stejného informačního pole při přijímání například legislativy a jejich eh, schvalování následné. Také máme různé programy, mm, které garantují, že, přístup, že internet je dostupný všem. V poslední době mm, široké pásmo bylo jednou z našich priorit v tom a v smyslu, aby každá farma, každý člověk, ať je uh, starší nebo mladší měl přístup k širokopásmovému internetu. Také máme různé e, školící programy pro lidi, kteří e, si přejí e, se naučit, jak používat počítač. Pro mladé to není problém, ty to již mohou dělat už to umí, ale vedle elektronického digitálního státu chceme možnosti pro starší občany, aby mohli fyzicky dojít do kanceláře, kde se jim dostane pomoci. Děkuji. Thank you. Ramon Tremosa. Děkuji, Ramon Tremosa. Děkuji. Vážený eh, pane Taniste, eh, vítejte v našem parlamentu. Já eh, souhlasím s Burkhardem Balcem, že estonské předsednictví dosáhlo úspěchu pro Unii. Já také zastávám názor, že vedení v Unii není otázkou rozměru, ale také správných postupů. Už jsme tady hodně eh, poslouchali eh, toho o tom, jak Finsko vede v oblasti vzdělávání, Dánsko má velice dobrý pracovní trh, jak eh, Nizozemsko má asi ten nejlepší přístavní systém a, a jak se Švédsku podařilo dostat se v 90 letech z finanční krize za rok díky koncenzu v zemi. Tak proto jsem se chtěl zeptat na vedení Estonska v Mm, oblasti no, toho elektronického Estonska, ten váš úspěch e Estonie. To je taková vlajková loď vaší země. Chci e, e, vidět, jak to vidíte do budoucna této oblasti. A potom další věc, a, a sice možnost harmonizace daní z příjmu právnických osob na evropské úrovni. To je nástroj k diverzifikaci vašeho ekonomického modelu. A, jsou tady určité obavy eh, ze strany malých států v Evropské unii, pokud jde o jejich schopnost eh, zachovat si eh, tu možnost vést v jednotlivých oblastech. Děkuji. Děkuji. Mm. Ano. Mm. Každý eh, členský stát Evropské unie eh, má eh, za sebou nějaký úspěch a také své problémy má. A je dobré, abychom si o tom navzájem vyměňovali informace. Na Ecofinu eh, jsme vedli několik debat, kde několik členských států hovořilo o eh, svém pokroku ve vzdělávání například nebo eh, v reformě zdanění. A, a představovali výsledky svých reform. Pokud je o, o společné e, e, zdanění podniků, tak to je věc, která se týká více některých zemí než jiných. Některé se obávají, změnit eh, svůj daňový systém, který považují za úspěšný, zatímco jiné se domnívají, že bychom měli eh, velice rychle eh, se pohnout v této věci. Pokud je elektronické služby a pokrov v této oblasti, tak to pro nás bylo velmi důležité. A také jsme vytvořili eh, program eh, trvalého pobytu v EU. který eh, pomohl snížit byrokracii lidem z jiných zemí a účastnit se estonské ekonomiky. Není to systém eh, na vyhýbání se daním. Je to naopak systém, eh, kterým chceme vytvořit společná pravidla pro všechny. Děkuji. Dimitrios Papadimulis. Já bych, eh, pan ministře, ten to chtěl také vám poděkovat, že jste mezi nás dnes přišel. Já bych řekl, že Taková bilance estonského předsednictví je pozitivní. Nicméně mám pro vás několik otázek. Za prvé, bankovní unie. a její implementace a třetí eh, pilíř a sice eh, mm, systém a eh, pojištění vkladů. Já vím, že máme určitý eh, systém, který omezí eh, rizika v bankovním eh, sektoru. Máte pozitivní, no přijali jsme určité pozitivní kroky, omezili jsme riziko, nicméně mutualizace rizik, která je velice důležitá podle komise pro to, aby bylo možné ukončit bank, nebo naplnit bankovní unii, zatím vůbec nepokročila a bez třetího pilíře nebude Evropská unie a, a všichni ekonomové, jak komise, tak centrální banka říkají, že teď nastala chvíle, kdy e, musí e, eurozóna jít vpřed, aby e, byla připravena na další krizi která může nastat eh, zítra nebo na nějaký eh, propad do budoucna. Teď, když jsou eh, věci klidnější, je třeba přijmout určité kroky. Já se tedy chci zeptat, na jaké obtíže jste naráželi? Proč jste nezaznamenali žádný pokrok v mutualizaci rizik na radě? Které členské státy brzdí ten návrh komise Evropské centrální banky a Evropského parlamentu, velké části Evropského parlamentu. Můžete naznačit, které státy to jsou? A potom tady mám další otázku a tím a tou je vy, to, to jsou danové uniky. Za vašeho uh, předsednictví nastal skandál Paradise Papers. To je velký skandál, pokud jde o daňové úniky. Před, rok eh, předtím byly Panama Papers. Myslím si, že realista tady eh, hlasitě volá po krocích směrem k efektivnějšímu boji s, těmto, eh, s těmito daňovými úniky, které kterými trpí poctiví daní poplatníci a také rozpočty členských států. Tady Evropský parlament opět žádá o pokrok a přijímá usnesení celkou většinou a komise přijímá také méně smělé kroky správným směrem a opět e, obtíže e, se e, objevují na straně rady. Takže otevřeně řekněte, kdo jsou ti ochotní, kdo jsou ti méně ochotní na strany členských států. Děkuji. Děkuji. Tohle radu otázek. Jak jsem říkal, bankovní unie byla jednou z estonských priorit. a věnovali jsme tomu velkou část svých e, zdrojů. jsem říkal eh, své prezentaci, eh, tak se nám podařilo dosáhnout eh, pokroku ve dvou oblastech. Bankovní unie. Ale za našeho předsednictví se nám bohužel nepodařilo dosáhnout dohody na úrovni ECOFINu. Když se podíváte na úroveň členských států v ECOFINu, tak eh, je jasné, že jsou tam eh, odlišné eh, názory. Většina členských států si myslí, že nejdříve musíme řešit omezování rizik a potom pojistky a systém pojištění vkladu. Já osobně doufám, že Bulharsku se eh, podaří uzavřít tento proces, protože eh, tomu už byla eh, věnována věnován velký objem práce. A v březnu na Ecofinu se budeme moci pustit do systému pojištění vkladů. Problém je, že máme spoustu členských států, spoustu různých nástrojů a obav. Některé členské státy trápí nedobytné úvěry. a, a je pro ně důležitá mutualizace rizik, pro jiné je e, podstatné omezení rizik. A tam musíme najít kompromis. Protože je třeba, abychom dosáhli, nebo o daňových otázkách se rozhoduje jednomyslně. Teď k tomu indexu. Tady jsme eh, dosáhli eh, rychlého pokroku a jsem rád, že se nám konečně podařilo eh, k tomu přijmout dokument na konci našeho předsednictví. Cílem určitě nebylo trestat země, které se na index dostaly. Ale vyzvat je, aby spolupracovali s Evropskou unii. A jsem, si, eh, jsem rád, že několik eh, zemí projevilo zájem o spolupráci s Evropskou unii. Na nejvyšší úrovni přišli s eh, příslušnými přísliby. reform sehraňového systému, aby na tom se tomu nezůstali. Děkuji, Sven Gold. Vítejte, pane ministře. Mám dvě otázky. Ta první eh, se týká eh, toho indexu eh, daňových rájů, který teď vytváříme. Jak víte, řada zemí se dostala na šedý seznam a ne na ten index samotný. Na druhou stranu bychom měli vítat, že se země zavazují provést určité změny. Bohužel a problém je, že to je celé netransparentní. My nevíme, které země byly vyhodnoceny skupinou pro etický e, kodex členských států, jakým způsobem, ale nevíme také, k jakým e, zemím se ty e, země ze šedého seznamu Eh, zavázali. Estonsko je eh, země eh, transparentnosti. Můžete přijmout nějaký závazek a také prosadit, aby tyhle hodnotící zprávy byly zveřejněné a aby ty příslušné dopisy ze závazky těch zemí na šedém seznamu byly zveřejněny. Potom eh, je dobré dívat se na webové eh, stránky eh, daňových mm, rájů. Tak se Money Haven spíše nulo, nulová daň korporátní v Evropské unii, samozřejmě v Estonsku, protože tam je nulová daň na zadržené zisky. A já nemám s tím zase takový problém, pokud se tohle používá pro místní podnikatelské aktivity. Ale mě by zajímalo, jestli byste nám mělo, mohl dát nějaká čísla k počtu firm, které jsou usazené v Estonsku a, které vlastní, koncoví vlastníci od jinut. A mohli byste nám říct, z jakých zemí jsou tito koncoví vlastníci případně? abychom eh, eh, si dokázali udělat eh, představu o tom, jestli se to používá k daňovým únikům a vyhýbaním se daním lidmi od jinut. Děkuji vám. tegevate riikide nimekirjas, siis Když hovoříme o seznamu nespolupracujících zemích, tak musím říct, že to je citlivá věc. Samozřejmě podporujeme transparentnost, ale zároveň musíme být obezřetní. To není jenom otázka našich přání, ale musíme vzít v úvahu i zájmy a přání těch zemí, kterých se to týká. Shodli jsme se, jak už jsem řekl, že země, které nám důvěryhodně slíbily, že změní své daňové systémy, na tom seznamu už nejsou. Pokud jsou na tom černém seznamu, tak když splní jisté podmínky, tak z něj budou odstraněny. Účelem je povzbudit třetí země k tomu, aby s námi spolupracovali, nikoliv je nějakým způsobem zastrašovat. A mohu říct, že na expertní úrovni velice bedlivě sledujeme, zda tyto země své přísliby plní a pokud ne, tak se na ten seznam zase vrátí. Co se týká estonského daňového systému, tak pokud nevyvážíte zisk, prosím o odpověď na svou první otázku, říká pan Gigold. Otázka byla, zda by ty hodnotící zprávy a ty dopisy obsahující příslip mohly být zveřejněny. Děkuji vám. Bohužel asi nejsem kompetentní na to, abych odpověděl na tuto otázku, to je otázka na odborníky. Myslím, že co se týká toho černého seznamu, tak závěry rady zveřejňují v tomto ohledu dostatek informací, aby to bylo dost transparentní. Samozřejmě, že pokud si přejete, tak se můžeme pustit do podrobností a věnovat se té otázce ještě dál, ale samozřejmě musíme respektovat i zájmy třetích zemí. Doufám, že je to dostatečná odpověď. A teď vaše druhá otázka. Když se podíváte na ten systém, v širším pohledu, tak cílem firm je zisk. A ten zisk potom vyplatit ve formě dividend. Pokud nechtějí firmy investovat nebo nechat firmu růst, v tomto smyslu tedy Profit se pak vyplatí ve formě dividend a ty jsou potom zdaněny. Daně je tedy zaplacena. A Estonsko zvýšilo své příjmy, když jsme ten systém zavedli. Lidi, byla tam obava, že lidi budou skrývat své zisky, ale je jasné, teď jasné, že e, firmy tak nečiní. Nemohu vám dát teď nějaké statistické údaje, nemohu uvést konkrétní čísla. Jak tento daňový systém využívají daňoví poplatníci se sídlem zahraničí. Firmy se musí řídit daňovými pravidly země, kde fungují a my s tím žádné větší problémy nemáme. Můžete nám ta čísla prosím poslat? Pošlete prosím písemnou otázku Co se týká té první otázky, tak samozřejmě je třeba mít na paměti ochranu zájmu třetích a samozřejmě zájmy parlamentu tady nejsou stejné jako zájmy těch, kdo případně porušují ona práva. Děkuji. Další řečník za AFDD e nevidím, takže další Barbara Kapl, prosím. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane ministře. Chtěla bych vám pogratulovat. Vaše předsednictví bylo profesionální a takové jako vyrovnané, jak by si to člověk představoval. Chtěla bych poukázat na to, že teď v Evropě zažíváme pozitivní trend, pozitivní trend, co se týká ekonomického růstu, co se týká investic a co se týká potenciálu pracovních sil, hovořil jste poprávu o tom, že je teď třeba vytvořit nějaké ty nárazníky, využít té dobré ekonomické situace. Potenciál růstu je podle mě v digitální ekonomice. O tom vaše země něco ví, také se o tom dnes už hovořilo co se týká digitální ekonomiky ve finanční oblasti, tak tam máte velké kompetence, především v bankovnictví, v provádění plateb, ve zdadění, vaše, váš program e-residency eh, slouží vašim občanům, z níž každý má svou digitální stopu. Něco ale vaše předsednictví nevyřešilo, to je ten balíček služeb. Tady si myslím, že ten váš program e-residency mohl být příkladem dobré praxe. A za druhé předpisy DFH pro e-knihy a e-publikace, tam se naléhá na to, aby se sazba DPH snížila a jak je to s povinným zveřejňováním údajů, co se týká daní. Tady si myslím, že vaše předsednictví mohlo přispět k větší transparentnosti a ke snížení nákladů. Tyhle eh, dokumenty spolu s dokumenty v oblasti elektronické energie, potom eh, autorské právo, elektronická komunikace, digital content. To teď přešlo do kompetence bulharského předsednictví. Já bych se chtěla zeptat, co byste kolegům z Bulharska doporučili pro eh, maximální úspěch v realizaci v tomto e-světě. A druhá věc, kterou jsem už opakovaně která už opakovaně byla zmíněna, ta, ten seznam těch nespolupracujících daňových rájů. Vy jste řekl, že za vašeho předsednictví to byl opravdu velký výkon v prosince 2017 iniciovat ten černý seznam. Teď po měsíci z toho bylo osm zemí už zase staženo při veškerém respektu a transparentnosti. Je to těžko pochopitelné a já bych vás chtěla poprosit, abyste nám mohli dodat informace, z nichž bychom získali víc. Děkuji. Děkuji vám za vaše otázky. Eh, kohustuslikest reeglitest finantsnõustajatele ja vahendajatele maksuskeemide avald- Abych začal těmi závaznými pravidly pro prostředníky a daňové poplatníky a povinností zveřejňovat údaje, tak tento návrh byl zveřejněn těsně předtím, než my jsme se ujali předsednictví. To byl opravdu složitý návrh. Spoustu těch otázek si vyžádalo hlubší diskusy. My jsme o tom diskutovali na mnoha schůzích a dopracovali jsme se ke dvěma kompromisním návrhům. Jak víte, takové předsednictví trvá jenom půl roku. Proto jsme na to prostě neměli dost času, abychom dospěli k nějakým konečným závěrům. Jsem přesvědčen, že návrh je připraven pro další předsednictví, pro Bulharsko, takže oni to mohou dotáhnout k těm konečným závěrům. Když hovoříme o DPH, zdanění e-knih a e-publikací, tak bohužel tohle je jedno z témat, kde se členské státy nejsou schopny dohodnout. A protože jsme zatím nedosáhli jednotného názoru, tak se s tím tak říkajíc nedá nic dělat. Již se to řešilo za maltského předsednictví, pak jsme se snažili my dosáhnout schody, a bohužel se nám tam nepodařilo dosáhnout žádného pokroku. A co se týká otázky onoho černého seznamu, je to tak. Můžeme na jedné straně říct, že těch osm zemí, které byly staženy, představuje jistou slabinu. Na druhou stranu můžeme říct, že je to důkazem síly, protože vidíme, že tyto jurisdikce jsou připraveny spolupracovat s Evropskou unii a ty země, které se bojí, že skončí na tom seznamu nebo už na něm skončily, tak eh, ty státy přijímají zásadní opatření vedoucí ke změně legislativy, tak aby z toho seznamu mohly být zase vyňaty. Tak se věci mají. Pan Niedermayer, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych vám chtěl poblahopřát k tomu velice dobrému předsednictví. Mám jednu otázku související s jedním návrhem CCTV. Chápu, že je to strašně složité takže se nedá očekávat, že se to vyřeší za jedno předsednictví, ale rád bych slyšel za prvé váš osobní názor a za druhé jistou předpověď, jak si myslíte, že to s tímhle dokumentem v příštích měsících bude. Děkuji. aitäh jah Eesti tegeles oma eesistumise Eh, vám. Ano, máte pravdu. Za estonského předsednictví jsme se tomu návrhu CCTB věnovali. Prošlo to prvním čtením a skončili jsme tím přístupem článek po článku ke kapitolám 1 až 5. Ve stejnou dobu jsme začali se bavit o zdanění digitální ekonomiky a to je s tímto návrhem velice úzce propojeno. Tady jsme dospěli k závěrům rady, které souvisí s obcemi v oblasti digitální ekonomiky. Je to hrozně složité téma a já jsem si jist, že diskuse budou pokračovat. Členské státy tady mají v té otázce různé názory. Já osobně jsem přesvědčen, že v určitém bodě můžeme dosáhnout dohody, ale bohužel na mém osobním názoru až tak moc nesejde. Jonas Fernandez. Děkuji, Ms. Fernandez. Děkuji. Já chci um, také pogratulovat k vašemu předsednictví a chci otevřít nebo zdůraznit eh, význam jednání o bankovní unii. Myslím, že tady vedeme eh, diskusy o um, způsobu, jak mutualizovat riziko, iniciativa jako ICS, nejenom návrh, jak mm, mutualizovat riziko, ale jak ho snížit, jak snížit systémové riziko. A proto, pokud e, to, co se snažíme v eurozóně snížit riziko, tak ERIS je návrh, jak snížit riziko. Jste řekl, že dos- bylo dosaženo velkého pokroku v balíčku snižování rizika ehm, radě a parlamentu eh, se odvádí hodně práce. Kolega Papadimulis řekl, že bylo dosaženo malého pokroku v EDIS. A moje otázka na vás je, jak vnímáte diskuse na technické úrovni? Víme, že nebylo dosaženo příliš velkého pokroku na politické úrovni, ale zajímalo by mě, eh, jak probíhají technické diskuse a chci eh, se zeptat, eh, kdo je zodpovědný za ten, tu patovou situaci v tuto chvíli, jak to vyřešit. Jak jsem řekl, tak eh, možná eh, zní zvláštně, že chceme snižovat riziko, ale o tom přesně je. Jde o snižování rizika. Mě by zajímalo něco víc o situaci mm, technických diskusí, vývoj technických diskusí. Děkuji za otázku. Jak mm, bylo řečeno ohledně bankovní unie, ehm, tak tady jsme, to bylo důležité téma pro naše předsednictví, věnovali jsme tomu velké zdroje, diskuse se eh, probíhaly téměř každém ekofinu a dnes jak jsem řekl, členské státy mají jiné názory v této oblasti. Některé členské státy eh, věří, že mutualizace rizika je nejdůležitější eh, možnost, jak pokračovat. Jiní říkají, že bychom měli nejprve redukovat rizika a pak eh, řešit EDIS. Co se týče technické práce, co se týče mm, pojištění vkladu, tak ty pokračovaly. E, priority e, byly e, mm, vlastně snižování rizika. Ehm, tyto práce pokračovaly mm, dobře a Estonsko ehm, postupovalo dál podle Eh, cestovní mapy v roce 2016. Také jsme dosáhli um, um, závěrů s parlamentem, co se týče insolventnosti a dluhu a také přechodné dohody, eh, postupné zavádění eh, regulačního dopadu IFOS. Závisí to na tom, jaké na členské státy vezmete jako základ. Členské státy mají různé názory, severské země jsou konzervativnější, jižní se možná domnívají, že mutualizace rizika je preferovaná cesta. Takže se snažíme hledat kompromis na technické úrovni. Budeme mm, intenzivně pracovat na tomto tématu. Děkuji. Děkuji. Um, um, velice si ceníme um, vašich slov. Estonské předsednictví, jak si Eh, intenzivně pracovalo na obtížných tématech jako CCCTB. Eh, to je obtížné téma. A jsem, rád jsem si vyslechl váš osobní názor, že si myslíte, že můžeme dosáhnout dohody eh, ta um, nová německá vláda podporuje společný evropský daňový základ, včetně minimálních daňových sazeb. Kde vidíte možnosti dosažení dohody? To je moje další otázka. A další otázka, eh, digitální zdanění. Deset zemí se přihlásilo k Eh, tomu, co inicioval Bruno Demer, francouzský ministr financí. A tyto eh, rozdíly zde překonat i v krátkodobě. Měla by Evropa zaujmout vedoucí roli při zdanění digitální ekonomiky. Nemůžeme čekat na OCD na to, aby američané mm, mm, toto zajistili. Evropa musí sehrát vedoucí roli. Děkuji. Estonsko pracovalo na společném eh, daňovém základu. Nebudu vám mm, mm, říkat detaily, kde jsme se dohodli, protože Během našeho předsednictví proběhly volby v některých členských změnách. A mm, to vlastně mm, věci ještě komplikuje. Ministři ještě nemají mandát, nejsou nutně proti něčemu, ale prostě tak to je. A to byl důvod, proč některé um, dohody možná trvaly déle, než se očekávalo. E, Znanění digitální ekonomiky e, je samozřejmě klíčové téma. V Evropě jsme to dali na program jednání. Ehm, a přesně proto, že to udělá Evropa, tak OECD je nyní pod tlakem. Členové Evropské unie ehm, často nechápou, že nejlepší řešení je globální dohoda zdanění. Já vítám iniciativu členských zemí, kteří chtějí um, postupovat rychleji. To je jedna z možných alternativ, možná jak eh, se posunou dál, možná dočasně v Evropě. A tady společné kroky na evropské úrovni by byly preferované. A to eh, do doby, než dosáhneme globální dohody o tom, jak zdaňovat digitální ekonomiku ve světě. Děkuji. Kostas Mauridis jako poslední má slovo. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že e, se zeptám na sociální indikátory a indexy. To byl jedno z hlavních témat v Göteborgu ve Švédsku. Nám bylo řečeno, že musíme integrovat tyto sociální indexy do evropského semestru. Mě by zajímal váš postoj k tomuto. Moje druhá otázka se týká problému Nidis, což je věc, eh, na kterou se ptali i další kolegové. Když jste začal mluvit, tak jste mluvil o dostatečném pokroku v Evropské bankovní unie. Já souhlasím, ano. Byl dostatečný pokrok. Máme Ehm, kapacity na financování bank, máme směrnici o konce, pro konsolidaci bank, ale otázku, kterou vám chci položit, jaké jsou skutečné důvody, já nemluvím o skut technických argumentech, ale o skutečných důvodech, proč nemůže pokračovat třetí pilíř, protože od první chvíle to byla nedílná součástí Evropské bankovní unie, protože pokud to bude založeno technickými argumenty, jak eh, pro, eh, proti prvnímu a druhému pilíři, takže prosím, mm, řekněte mi, a já bych chtěla, abyste byli upřímní, proč nemůžeme dosáhnout pokroku v oblasti třetího pilíře. To je téma, které je důležité pro nás všechny že tady určité podezření, že eh, mm, nás vlastně vyzvalo, abychom řešili problémy, které zůstávají v bankovní unii. Děkuji za otázky. První otázka se týká sociálních indikátorů které eh, eh, byly řešeny v Göteborgu a jejich začlenění do evropského semestru. Musíme ten proces řešit jako celek. Evropský semestr ten proces zlepšil, doporučení jsou cílenější. Ano, nedosáhli jsme všech očekávaných výsledků. Implementace dalších specifických doporučení by mohla být lepší. Sociální indikátory samozřejmě sehrávají roli v tomto procesu. Bohužel nejsem eh, schopen v tuto chvíli analyzovat míru této eh, role indikátorů. A jak daleko jsme se dostali s těmi principy, které jsme projednali v Göteborgu. Eh, třetí pilíř um, tak ta, problém je, že těch členských států jedná tolik. Každý členský stát, každá vláda má voliče, své voliče, své problémy a musíme dosáhnout koncensu. Mám pocit, že Um, můžeme pokračovat všemi kroky, pokud ehm, se postupně, pokud všechno budeme chtít dělat najednou, tak se nikam nedostaneme. A jsem si jist, že takto dosáhneme dohodu, co se týče i e, pojišť systému, evropského systému pojištění vkladů. Děkuji. Doufáme, že tomu tak bude. Mm, děkuji za výměnu názorů. Eh, všichni politické frakce gratulovali k vašemu předsednictví, takže můžeme jenom mm, opakovat že mm, konstantování o úspěšnosti předsednictví. Budeme se těšit na další spolupráci s ministry jako Budeme doufat, že dobrá spolupráce bude pokračovat. Děkuji. Vážení kolegové, velice rychle několik oznámení, než přejdeme k dalšímu bodu eh, jednání, což je eh, doporučení koordinátorů ze 14. prosince. My jsme odložili um, A pardon, je to balíček DPH. To odložili a bylo to přiděleno včera. Budete o tom informováni. EPP, eh, e Quick Fix, IDD, e to budeme projednávat teď. IPPSD, e spoluspravodajství, kalendář pracovní skupin finanční, Pomoc mise do Aten by měla proběhnout před letní pauzou. E, postprogramové země by měly být také posuzovány. Pracovní skupina konkurenceschopnosti, tady byl schválen pracovní program, stálý tým IFRS, kalendář byl přijat v principu, e, tam několik vhodných dat pro e, první tři schůze, složení mise, v první polovině 2018 Francie 4 EPP 371 ALD, změny byly schváleny. Toto je, tedy, jsou předchozí koordinátory Bazily 16 poslanců, 6 EPP, 5 SD, 1 ECR, 1 LD, 1 GO, 1 Zelený, 1 ENF, ECB 12, 4 EPP, 4 SD, 1 ECR, 1 LD, 1 GO, 1 Zelený. Eh, slyšení s nadcházejícím prezidentem Euroskupiny a mm, prezidentem pracovní skupiny Eurogroup. Jeden sekretariát identifikuje data eh, s mm, prezidentem Eurogroup Centeno, jakmile bude jmenován. Zmenování zástupce Evropského parlamentu Evropského statistického poradenského úřadu koordinátoři byli posla, vyzváni, aby poslali své návrhy. Eh, to udělali, budeme hlasovat dnes. Ekonomická zpráva, governance, program eh, Econ byl schválen. Koordinátoři se dohodli na follow-upu o balíčku komise k EMU. Eh, kontrola delegovaných aktů, eh, přenesené pravomoci a dalších prováděcích opatření, koordinátoři byli pozváni na únor 2018 písemným postupem, udržitelné financování um, proběhlo odděleně od um, doporučení Vysoké skupiny na učitelné finance. Brexit koordinátoři se dohodli na pracovní metodě, návrhy rezolucí, koordinátoři se rozhodli, že nebude follow-up eh, návrhu rezoluce B80598-2017. Evropský účetní dvůr koordinátoři byli pozváni, předložili sekretariátu návrhy prioritních oblastí ECA, pracovní program 2019. EU-USA e, pojištění a repojištění, dohoda, lhůta pro vzměňovací e, návrhy, lhůta 14. prosince, žádné pozměňovací návrhy. V důsledku toho přeskočíme obvykle e, diskusi o pozměňovacích návrzech a přejdeme přímo k návrhu doporučení. A to jsou naše teda všechna naše Eh, sdělení a přejdeme eh, k bodu pět naší, našeho pořadu jednání um, uplatňování prováděcích opatření členských států. Jak víte, naší rezoluci jsme hm, žádáme odklad vstupu v platnost širokou většinou probíhá dialog s radou, protože to vyžaduje koordinaci s radou, tak aby to proběhlo co nejrychleji. Rada indikovala řadu pozměňovacích návrhů. Jako zpravodaj považuji za rozumné, takže se budeme muset mm, dohodnout na postupu, protože zjednodušení postup Článek 52 by nám umožnil přiblížit se leží lhůtě. Spravodaj nám dá více podrobností, takže Werner, máš slovo. Eh, Mnohokrát děkuji, eh, pane eh, předsedo. Tohle je eh, časově velice náročná záležitost a já bych eh, vám výslovně chtěl poděkovat se jako zaměstnancům sekretariátu za eh, tak dobrou přípravu, že Eh, s určitou právní jistotou můžeme ty lhuty odložit, že komise se rozhodla příliš eh, pozdě jak v delegovaném právním aktu, tak eh, později i při změně legislativy na úrovni 1 určitě není dáno dobrou spoluprací mezi parlamentem a odborníky, ale především průtahy v rozhodování komise. Ona totiž komise chtěla to předložit už před letní pauzou, potom hned po letní pauze už bylo pozdě a potom eh, přišel zároveň ten delegovaný akt. Eh, stejně tak i jako námi eh, žádaná změna výchozí legislativy příliš pozdě. Proto chci nejdříve říct něco k té delegované legislativě. My tady máme, my jsme tady u, na, na vrhli eh, ty, eh, to, to, aby to bylo bez námitek. Eh, to znamená, že se budeme moci hlasovat už zítra. A jedná se o dva odstavce, 6 a 3, potom úvodní ustanovení a potom právní odůvodnění jádra toho delegovaného aktu a to, co e, navrhujeme, byla e, změna lhůty ze 23. února na 1. října 2018. Byli jsme společně s e, předsedy k toho názoru, že ta prováděcí lhůta byla kvůli průtohům komise příliš krátká, aby to se dalo provést smysluplně. Mm. Podařilo se nám to tak, aby ta lhůta pro e, odvětví, pro pojišťovnictví i pro zákazníky mohla být posunuta na 1. E, října 2018. Takže e, ta první věc je bez problému. Ovšem, to se podaří díky tomu, že při debatě na radě 15-18 ženských států si přálo aby i e, ta implementační lhuta pro členské státy se posunula z 25, ze 23. února na 1. července 2018. Já si myslím, e, že ten návrh je smysluplný, i když dva větší státy e, s tím nebyly příliš spokojené, Francie a Německo konkrétně. Ale Británie, Itálie a další si mysleli, že mm, i tuto lhutu je třeba příslušným způsobem upravit. K tomu je ovšem třeba legislativní návrh směrnice ke změně směrnice. Teda komise ke změně směrnice. Tato změna byla a mm, předložena o někud, poněkud později, tedy eh, také 20. Eh, března, to už jsme neměli eh, kam, eh, zase zasedá. Kdyby se dostal o týden dřív, tak jsme to mohli udělat všechno ve lhůtě. Hmm, ještě v posledním eh, zasedání před Vánoce. Já za to nemůžu, pravděpodobně odborní pracovníci také asi ne, ale moudrost eh, špičky komise to prostě takhle rozhodla. Takže při této změnici, změně směrnice se navrhuje následující. Za prvé eh, změníme eh, tu implementační lhůtu pro členské státy na 1. července 2018. Eh, implementační lhůta pro ostatní na 1. října. A důležité je to, že ve článku 2 je stanoveno, bude, že to bude mít retroaktivní eh, eh, účinek od 23. Eh, února 2018. Takže proč je to nezbytné? Mezi naším rozhodnutím na příštím štrasburském týdnu a podpisem musí podle vnitřních pravidel komise Rady a parlamentu být určitá lhůta. To znamená, že my to můžeme udělat Eh, nejdříve na příštím plenárním zasedání a to bude 28. února a, 1. března. To je tedy eh, po tom 23. únoru. Takže eh, bude alespoň 6 dní právní nejistota a proto tam sekretariát navrhl toto a bude to stačit také pro uživatele, kteří Potřebují tedy právní eh, jistotu, aby tam nebyly žádné požadavky na očkodnění eh, v mezičase. Tenhle návrh byl předložen. Pokud eh, nebudete mít žádné pochyby, tak to můžeme zařadit na hlasování už zítra a tím bychom příští týden mohli se, tedy odsouhlasit změny lhůt tak, aby to schválení právním aktu v přenesené pravomoci i ta eh, změna lhůt. Eh, ta je tam jenom jediná, aby to všechno mohlo být eh, neproblematicky schváleno. Včera jsem vedl debatu s příslušným hm, bulharským ataše pro finanční věci a ten mě ujistil, že bulharské předsednictví tohle potom včas také eh, chce dotáhnout eh, na radě do konce, takže už eh, z této strany máme předem souhlas. Takže mnohokrát vám děkuji za podporu a myslím si, že bez větších problémů tohle můžeme odmávat. Děkuji. Děkuji, pane Langene za to, eh, že eh, jste schopen eh, vyřešit takovouhle velice zapeklitou situaci, kterou jsme nespůsobili my, ale kterou teď parlament řeší. Velice dobře jste vyjasnil ten pozměňovací návrh nebo tu úpravu předloženou radu a samozřejmě to potřebujeme úplně eh, doladit, protože jinak eh, nedodržíme lhuty. A je důležité také zdůraznit, že abychom eh, dosáhli kompromis mezi všemi členskými státy, tak rada také musí dosáhnout schody do určité doby nejpozději, takže některé členské státy mohou jít také rychleji. Takže vnitřní problém rady byl vyřešen a rada teď plně podporuje tento návrh a my to teď můžeme eh, plně eh, sladit eh, a díky tomu ustanovení o retroaktivní platnosti vyřešíme i ten technický problém těch několika dnů, kdy naše schopnost jednat rychle každopádně nám neumožní dodržet tu lhůtu. Nicméně komise nám to mohla dát o týden dřív, nicméně nedala, tak se nemůžeme už věnout tomu problému. Každopádně děkujeme komisi za to, že předložila tento eh, návrh. Víme, že to eh, rozhodnutí bylo tak trochu složité. Eh, mezi těmi jednotlivými patry v té budově bylo třeba čekat, než ten papír překonal všechny ty různé výtahy a schodiště a tak dále. A teď eh, bude moci eh, ujistit eh, subjekty na trhu a mm, vyjasnit jim situaci. Takže dnes odpoledne odschválíme to, že, tam, no, že to bude bez tak a potom tady bude postup 50.2 a to znamená, že zpravodaj předloží soubor pozměňovacích návrhů, které budou samozřejmě ty tež jako schvaluje rada takže budeme eh, plně souhlasit s radou. Nemusíme mít potom žádný trialog, takže ty dva texty potom budou eh, stejné a potom eh, budeme mít sedm týdnů na možné námitky, po nichž bude text automaticky přijat. Rada udělá totež, můžeme se vyhnout dialogu a, a ten text se dostane do úředního vesníku několik dní po lhůtě a potom ten problém eh, bude vyřešen. Takže eh, podporuji ten návrh rady. A my samozřejmě eh, čekáme na, nebo podporujeme to hlasování o tom, aby to bylo bez námitek zítra. Je to dobrý, dobrá ukázka pragmatismu. A, zákonodárců eh, k vyřešení problému Evropa někdo dokáže jednat rychle. Já vím. Tak já musím dát slovo komisi. Myslím, že po stínovém zpravodaji. A to myslím za EKR. Není tady Ashley Fox? Sophie Entfeld, Enetfeld tady nevidím. můžeme dát slovo komise. Komise. Děkuji, pane předsedo Gualtieri. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, eh, panu Langanovi eh, za jeho slova a za podporu. Opravdu my jsme se pokusili eh, držet se doporučení a usnesení Evropského parlamentu o uplatnění IDD. A i když jsme eh, to litovali, tak jsme měli za to, že někteří distributoři pojištění, eh, zejména a ti středně velcí, eh, by narazili na určité technické obtíže, kdyby, tak aby mohli uplatňovat tu směrnici včas, kdyby nesouhlasili s odložením té lhuty. Proto jak se láskavě zmínil, ehm, nastaly určité obtíže eh, s agendou a proto ten návrh byl přijat eh, s drobným spožděním. Nyní jsme vzali eh, v potaz stanoviska a některých členů rady a rady jako celku. Také jsme přihledli k tomu dopisu Ekonu a doufáme, že bude možné nalézt pragmatické a užitečné eh, řešení pro nás, pro všechny. Děkuji vám. Děkuji. Ještě nějaké závěry k tomu, Wernere. Děkuji za podporu. Ještě jednou bych zdůraznil, že eh, bez podpory předsedy Ekonu a sekretariátu Ekonu by to bývalo nebylo možné. I eh, ta myšlenka právní jistoty eh, ji tam zahrnout. A samozřejmě to hlasování bude muset být dnes odpoledne. Takže kdy se, to bude, kdy se o tom bude hlasovat? Vůbec ne. Tak tím lépe a radostněji. Ne, dnes budeme hlasovat o tom e, včasném řízení bez námitky. A potom použijeme 50.2 a vy e, předložíte text. Potom automaticky e, běží lhůta přijetí, pokud určitý počet poslanců nepodá námitku. Si nemusí se o tom hlasovat. Dobrá. Okay. Dobrá. Teď si dáme pětiminutovou přestávku.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

Vážení kolegové, pustme se do toho. Já bych tady rád eh, přivítal bulharského ministra eh, financí a současného předsedu Ekofinu eh, Vladislava Goranova. Děkuji, že jste přišel mezi nás a přijal jste naše pozvání a představíte priority bulharského předsednictví v oblasti působnosti ECOFINu. My už eh, už se spolupracujeme se zástupci bulharského předsednictví. A já eh, vás mohu přivítat, přát vám k vašemu pracovnímu programu a k vašemu pozitivnímu angažma. A eh, s tímto výborem jsem si jistý, že budeme vést velice dobrou spolupráci. A přeji vám hodně úspěchu v vašem předsednictví, protože váš úspěch bude náš úspěch. Víte velmi dobře, že eh, během eh, semestru řada klíčových otázek eh, se bude zkoumat a mm, bude třeba nalézt nějaký přístup k klíčovým otázkám, k řadě klíčových věcí. Spousta věcí se bude otvírat, budeme muset dobře spolupracovat a jsem si jistý, že se nám to eh, zvládne, protože se nám eh, dařilo velice dobře. Dnes jsme zrovna mluvili tady o eh, směrnici o distribuci pojištění. Tam velice pragmaticky spolupracujeme, abychom sladili své dva texty a Děkuji tedy za spolupráci i v tomto. A ještě než eh, vám dám slovo, tak eh, bych rád uvedl, že Tohle je velice důležitá chvíle pro uh, definici uh, cestovní mapy uh, k ukončení, k naplnění uh, hospodářské a měnové unie. Děláme to také proto, že toto je uh, známka uh, síly uh, naší uh, měny a EMU po uh, krizi, po uh, chybách a Eh, určitých rozhodnutích eh, je Evropa zase zpátky, abych tak řekl. A já myslím, že vaše eh, země to, že se přihlásila do eurozóny, je známkou inteligentního přístupu na vaší straně a síly eurozóny na straně druhé. Takže, rád, takže to vítám a podporuji tento projekt bulharského předsednictví. Takže vám děkuji a teď, eh, milí Vladislav, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Hned přejdu do bulharštiny. Děkuji vám za pozvání. Představím vám naše priority. Uvažajmi, господин председател, uvažajmi... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Bulharsko je součástí velké evropské rodiny již 11 let a v příštích šesti měsících bude předsedat Radě Evropské unie, což je politické centrum rozhodovacích procesů. Mám teď za úkol představit vám priority bulharského předsednictví v oblasti záležitostí hospodářských a finančních. Naše dnešní setkání je důležité s ohledem na ambice vést konstruktivní dialog a zlepšit interinstitucionální spolupráci mezi parlamentem a radou. Evropská unie je teď v období stálého ekonomického růstu, zlepšují se podmínky na trhu práce, i podmínky financování jsou příznivé. Zároveň se potýkáme s mnoha změnami. Jsem přesvědčen, že odpovědný přístup a, a vyvážené politické ambice nám pomůžou tyto výzvy zdolat a dosáhnout tím dlouhodobého ekonomického růstu vysoké míry zaměstnanosti v EU. Chci vás ujistit, že bulharské předsednictví bude nadále pracovat na prohloubení ekonomické a měnové unie. Budeme se soustředit na některé hlavní oblasti završení bankovní unie, pokrok v unii kapitálových trhů a podpora debaty o fiskálním rámci, o fiskálních pravidlech a možnost vytvořit eh, onou fiskální kapacitu, což souvisí s budoucím evropským stabilizačním mechanismem. O naší prioritou bude posílení bankovní unie. Chceme rozšířit a prohloubit cestovní mapu tím, že do ní doplníme přesné kroky související s omezením a sdílením rizik Budeme se snažit podpořit debatu o tom takzvaném backstopu k bankovní unii, tam bude asi velkou roli hrát Evropský stabilizační mechanismus. Další důležitá otázka pro instituce i pro občany je fiskální rámec EU. Rada bude pokračovat v práci na zjednodušení a implementaci fiskálních pravidel a také chceme začít diskutovat o transpozici smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě do komunitárního práva. Na základě pokroku v těchto oblastech v červnu pak Evropská rada by měla přijmout další rozšířenou cestovní mapu týkající se prohloubení ekonomické a měnové unie. Jsme přesvědčeni, že nedávný balíček komise v této oblasti je velkým přínosem hlavně z dlouhodobého pohledu. Dámy a pánové, bulharské předsednictví bude usilovat o zajištění hladké implementace cyklu pro ekonomickou koordinaci pro rok 2018, to je onen evropský semestr. Včera byly přijaty závěry související s každoročním růstem a zprávou o něm. Bulharské předsednictví plánuje zahájit tematickou debatu mezi ministry financí v březnu tohoto roku. Budeme se soustředit na implementaci doporučení pro rok 2017 a především se budeme věnovat zvyšování produktivity práce. Eh, tento proces bude pak završen na červnové radě, kde eh, se bude hovořit o balíčku specifických doporučení pro členské země pro roky 2018 až 2019, mimo jiné. Když hovoříme o budoucnosti Evropy, tak eh, utváření finanční unie v rámci završení ekonomické a měnové unie je považováno za jednu z hlavních priorit eh, ve zprávě pěti předsedů. Stejně tak v tom reflexním dokumentu komise, který se týká budoucnosti Evropy do roku 2025 a pochází z května 2017. Dále máme priority EU a předsednictví, které by měly vést ke snižování rizik v bankovním systému. Legislativní návrhy předložené komisí v listopadu 2016 jsou důležitou součástí o nich opatření na omezení rizik. Estonské předsednictví dosáhlo jasného pokroku v této oblasti, ale ledacos ještě zbývá dodělat a bude potřeba dalšího úsilí v, technických, technické i politické oblasti. Bulharské předsednictví stojí o vyvážené kompromisy a očekáváme, že budeme o tom diskutovat s parlamentem, tak aby pokrok v této oblasti kterého bude dosaženo, byl značný, protože je to důležité pro všechny občany EU, kteří používají bankovní služby. Uděláme všechno pro to abychom um, dosáhli pokroku v oblasti onoho systému zajištění vkladu. To souvisí s cestovní mapou bankovní unie z června 2016. Opírá se to o ten evropský systém zajištění vkladů, který by měl spustit, jakmile dosáhneme dostatečného pokroku v této oblasti a v oblasti omezení rizik. V tuto chvíli jsou členy všech částí bankovní unie, pouze země, které platí eurem, ale Stejně eh, tak víme, že to bude mít dopad na celou Evropskou unii. Naše předsednictví bude dále pracovat na unii kapitálových trhů. Máme tady aktualizovaný střednědobý plán a budeme chtít sdílet efektivitu trhu i v nebankovních financích. Máme tady legislativní návrhy, které by měly vyjasnit reporting v oblasti derivátů a v dalších oblastech a budeme také se snažit vyřešit otázku ústředních protistran a třetích stran. Dámy a pánové, nadále budeme pracovat na legislativních návrzích, které by měly vést k panevropským důchodovým produktům a tady bychom chtěli dosáhnout maximálního možného pokroku a budeme se věnovat také review systému evropského systému finančního dozoru a chceme přijít s novými eh, procedurami opatrnosti v této oblasti. Dosáhli jsme dohody, co se týká vyjednávacího mandátu Rady v prosinci 2017, co se týká e, evropského nařízení o infrastruktuře trhu. Také se pustíme do jednání s Evropským parlamentem poté, co parlament schválí zprávu s pozměňovacími návrhy. Dalším důležitým tématem pro občany i firmy je zdanění. Rád bych vás informoval, že prioritou v této oblasti, priority v této oblasti jsou definovány strategickým programem EU a návrhy Evropské komise a globálním kontextem a politickými prioritami našich zemí. Ehm, hlavní priority jsou podpora investic, zajištění udržitelného ekonomického růstu, spravedlivé podmínky uvnitř jednotného trhu, spravedlivé efektivní zdanění firemních zisků, které vznikají uvnitř EU a samozřejmě bránit se agresivnímu daňovému plánování a zvyšovat daňovou transparentnost Další klíčovou prioritou předsednictví je jednotná oblast DPH, co se týká přeshraničního obchodu uvnitř EU mezi členskými státy. Je třeba dosáhnout efektivních nástrojů integrovaného managementu DPH. Je třeba také podpořit spolupráci mezi členskými státy, co se týká boje s podvody v oblasti DPH na technické úrovni budeme samozřejmě dále pokračovat v otázkách zdanění digitální ekonomiky. Mohu vás ujistit, že poté, co byl navržen legislativní dokument komise počátkem roku 2018, se pokusíme dosáhnout co nejrychlejšího pokroku. Také hodláme navrhnout obecný přístup eh, k té směrnici o správní spolupráci, což by souviselo s automatickou výměnou informací a přeshraniční úpravou eh, v reportingu. To by mělo být předmětem ECOFINu v březnu 2018. Další priorita jsou ty nespolupracují jurisdikce v oblasti daňové. Chceme se věnovat obraným opatřením, procesu vyřazování z tohoto seznamu a stanovávání mezinárodních standardů. Dámy a pánové, to jsou hlavní priority našeho bulharského předsednictví, které by měly být klíčem našeho úspěchu. Bude potřeba, abychom aktivně a plodně spolupracovali mezi parlamentem a radou. Jsem přesvědčen, že role Evropského parlamentu v tomto procesu, protože parlament je vlastně jedinou institucí s volenými zástupci, tak role Evropského parlamentu v tomto procesu bude bez pochyby velice důležitá. Děkuji vám za pozornost. Thank you Děkuji vám, pane ministře, za vaši skvělou a obsáhlou prezentaci. Děkuji vám i za milá slova na adresu Evropského parlamentu. Burkhard Balc jako první řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, buďte vítán na výboru Ekon. To je hezké, že jste mezi nás přišel. Hned na počátku bych vám rád popřál všechno nejlepší vám osobně, ale i vaší zemi pro předsednictví v prvním pololetí roku 2018. Mám dvě otázky. Za prvé, můžete nám trochu vysvětlit, jak jako předsednictví, předsednická země v radě, chcete podpořit jednání se Spojeným královstvím o Brexitu právě v oblasti finančních služeb, v oblasti finanční politiky, to spadá do kompetence našeho výboru. Jaké priority byste tam viděl? A druhá věc, která by mě zajímala, před několika málo dny jsme slyšeli, že váš premiér ohlásil, že vaše země by ráda přijala euro čísla, která známe, která jste předložili, jsou působivá, ale zároveň jsou i jisté pochyby, že si ještě zbývá dodělat. Pan komisař Moskovici třeba řekl, že produktivita ve vaší zemi by měla stoupnout, stejně tak by měly narůst zahraniční investice. Uh, Jiní říkají, že se musí udělat ještě daleko víc v boji proti korupci. Můžete nám v tomto ohledu nastínit nějaká konkrétní opatření, která na bulharské straně plánujete? Eh, Děkuji za vaše otázky. Začnu eh, odzadu, protože mm, raději mluvím o situaci v Bulharsku v tuto chvíli. Eh, samozřejmě pro nás eurozona a Schengen jsou příležitostí k další integraci Bulharska do struktur EU. Existuje určité podezření, že hledáme um, levné dividendy um, tupu. Máme, podle veřejných dat Eurostatu, máme, e, e, jsme státem, který respektuje finanční pravidla. Lekce z 90. let na začátku transformace od socialismu Bulharsku nás um, poučili v tom směru, že um, musíme projevit disciplínu. Um, máme nyní um, režim currency board měnové rady. Um, bulharské levo je mm, navázáno na euro. Když byl zaveden ten currency board, eh, tak Eh, poté, co německá marka se stala eurem, bulharské leva bylo navázáno na euro. A takto bylo 20 let. Kurs směný je 1,953 přesně. E, sazba nebo kurz, ve kterém byl konvertována německá marka. Samozřejmě bulharský stát je vnímán jako méně konkurenceschopný, ale to není pravda, protože naše centrální banka nemá žádné emitující emi, emi, emi, e, sní roli jako Evropská centrální banka, že my jsme součástí cévního systému eurozóny jako um, určitý zahraniční orgán, ale jsme pod vlivem eurozóny a politiky ECB. Není jasné, co by mělo být první. Měli bychom um, mm, dosahovat dostatečné konvergence členství v eurozóně posílí eh, důvěru v naši ekonomiku a podpoří zahraniční investice a proto konvergenci. Jedna z nejúspěšnějších politik EU byla kohezní politika. Mm, vstup Bulharska do eurozóny, i když nemáme, nejsme, nespěcháme s tím, předtím, než budeme mít eh, k dispozici strategii, tak mluvíme o participaci na ERM. Vstup do eh, přijetí eura může být vnímáno jako kohezní politika určitého druhu. Nehrozí nebo neohrožujeme evropskou měnovou politiku. Naopak víte, že Bulharsko má třetí nejnižší zadluženost. Naše Ehm, váš přebytek je 1%, asi 1% HDP. Takže z hlediska fiskálních pravidel raději bychom um, sloužili jako pozitivní než negativní pří, příklad. Fernandez. Fredson. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, hodně štěstí předsednictvím. Poslední posouzení ekonomické situace ukazuje, že ekonomická situace v EU a v eurozóně eh, je, pokračuje a je, má stále širší základy. Vzhledem k tomu zlepšení už nemá smysl používat austeritu a středním a pracujícím eh, třídám upírat zlepšení eh, jejich kupní síly a přitom vítat větší produktivitu komporací Je třeba podporovat agregátní poptávku, snižovat nerovnost, zajišťovat vyšší eh, životní úroveň. Vlastně není podle vás na čase abychom usazovali minimálně 5% nárůst minimální mzdy tím by to vyrovnalo konkurenční tlaky, bylo by to efektivnější, dosahovali bychom inflačních cílů, měnových cílů, které ECB používá v posledních letech. Toto opatření lze přijmout pouze na úrovni rady. Eh, byl by nějaký, nějaká, byla by chuť nějaká mm, toto udělat vzhledem k volbám do parlamentu, pokud mají být eh, úspěšné, jako milník evropského projevu, tak Mm, eh, je třeba více přispívat k blahobytu občanů v celé EU. Vzhledem mm, konci legislativního období by mě zajímalo, jaké jsou vaše názory, jak efektivní je kohezní politika EFSI eh, při zajišťování konvergence ekonomik centra a eh, východní a periferie. Ano, děkuji. Mohli bychom o tom mluvit mm, dlouho. Úsporná opatření, tím začnu. Já se domnívám, že stávající finanční pravidla jsou velmi složitá. Je třeba je projednat na úrovni um, rady Pravidla je třeba zjednodušit. Veřejné výdaje mohou generovat přidanou hodnotu. Je to otázka efektivity. A musíme zvážit následující. Veřejné výdaje, eh, zda tedy jsou na úkor národního rozpočtu a konkurenceschopnosti Eh, protože průměrná evropská zadluženost je poměrně vysoká. Pokud eh, eh, budeme utrácet na úkor příští generace, tak to není v pořádku. Zadluženost a nárůst mm, veřejných výdejů, protože zadluženost není dlouhodobá politika, co se týče růstu, ano, tak to je um, velice vítané. Můžeme um, lépe dýchat v eurozóně. Bohužel v této chvíli máme určité oživení, ale musíme myslet na možnost, že se e, cyklus obrátí a že bude další krize. Lidé vědí, že jsou v ekonomice cykly a že když e, jsou dobré časy, máme dobré časy, tak musíme myslet na e, budoucí špatné časy. Co se týče kohezní politiky, tak vám mohu dát příklad z Bulharska. Pokud, když jsme vstoupili do EU před méně než deseti lety, tak průměrné e, HDP bylo 28% e, DPH. Během e, těch deseti let díky členství a solidarity tak jsme viděli, že průměrná úroveň úroveň v roce 2016 byla 40 Takže jsme jsme přešli k třetiny na polovinu průměrného HDP na obyvatele, což je značný pokrok a pro naše občany bylo členství úspěšné. E, jsem si jist, že role e, národních ministrů financí, co se týče rozpočtu se liší podle národních tradic, politických afiliací, ale nemyslím si, že zvyšování rozpočtu povede k růstu, jinak bychom mohli eh, prokázat existenci perpeta mobile. Děkuji, Kate Swinburne. Eh, vítejte, pane ministře, děkujeme, že jste mezi nás přišel. Moje otázka se týká konsistentnosti pravidel, které máme v Evropě. V tuto chvíli tento eh, výbor a rada eh, projednávají tři témata, které se týkají derivátů a clearingových služeb. Vy jste ho hovořil o CCP recovery rezoluce, REFIT a další prvky dohledu jako zpravodajka pro první téma, tak znám výzvy zajištění toho, aby rozhodnutí v jedné legislativě nebránila rozhodnutí, které třeba přijmout v jiné, také relevantní jiném relevantním eh, oblasti. Jak zajistíte konsistentnost těchto tří eh, oblastí. A jako kdyby to nestačilo, když k tomu přidáte Brexit, tak je to neuvěřitelně složité. Jak tedy bulharské předsednictví zajistí, aby jakékoliv kroky nebo rozhodnutí v těchto legislativních otázkách nebudou podkopávat nebo předjímat diskuse, které budou probíhat v budoucích stazích mm, EU a Británie. Především co se týče CCP třetích zemí, eh, eh, nařízení, jak zajiští vaše předsednictví konsistentnost s tím, co bylo eh, projednáváno eh, v eh, pracovní skupině. Brexit je politování hodná skutečnost. Já lituji toho, že občané britští hlasovali tak, jak hlasovali, protože jsem si jist, že um, Unie má zajišťovat mír na kontinentu a za druhé um, rozdělení současné ekonomické nestačí, ty velké ekonomiky budou silnější. Ehm, vzhledem k tomu, co jste zmiňovala, tak e, to, to, to všechno vnímáme jako jeden balíček. Naši experti pracují na tom um, simultánně návrhy nad um, dohledem centrálních orgánů, eh, Eh, rezoluce o recovery. Ta jednání probíhají v pracovních skupinách rady. Na základě toho, co dosáhli Estonci, myslím, že budeme schopni dosáhnout značného pokroku, eh, co se týče dohledu. Um, centrálních orgánů v rámci nařízení, eh, tak tady jsem mírněným optimistou. Zaměřujeme se na dohled třetích strán. V prosinci během estonského předsednictví jsme dosáhli dohody o vyjednávacím mandátu Emir. Emir, tady jsme připraveni jednat, jakmile bude na to připraven parlament. Děkuji, pan Klinc. Pane předsedo, Evropská unie, ehm, co se týče nových technologií, tak zaostává za USA mám na mysli internet a podobné věci, naše, eh, naše pozice jako největší ekonomický prostor na světě eh, si udržíme jenom pokud toto zaostávání odstraníme a v mnoha oblastech zajistíme eh, mobilitu. Já jsem ve vaší prezentaci k tomuto tématu nic neslyšel. Zajímalo by mě, zda předložíte pár návrhů, jak u těchto sektorů Eh, podpoříme cílená opatření a investice. Za druhé, Brexit povede k tomu, že EU bude mít méně peněz, protože Velká Británie je čistým plácem, ale současně budeme mít více výdajů, nejenom v důsledku výdajů na výzkum a vývoj, ale také migraci, uprchlíky, energii. Nebylo by to příležitostí se zeptat, zda rozdělení úkolů mezi EU a členskými státy by nemělo být kriticky prověřeno. E, to je subsidiarita. Nebyl by toto chvíle, kdy udělat z nutnosti ctnost a rozdělili e, ty e, úkoly tak, abychom s těmi méně penězi vyšli. Dále jsme slyšeli, že mnoho podniků, především menší a střední z Řecka, odcházejí do, od, odešli do Bulharska z různých i daňových a podobných důvodů. Myslíte, že tento proces se zastavil, anebo ještě trvá? A dovedete si představit, že teď, když je e, z Řecko ve fázi oživení, tak tyto ztráty, e, ekonomická ztráta, tak e, pro tu zemi, takže to skončí. Děkuji. Děkuji za zajímavé otázky. Ekofin nemůže um, um, učinit eh, prioritu z tématu umělé inteligence, ale pamatuji si, Německá mm, vláda rozhodla, že společně s francouzskou vládou a ostatními evropskými státy eh, zahájí projekt EBS, který eh, který eh, spochybnil tu nadřazenost předních amerických firm. Takže máme dobrý příklad v oblasti no, nových technologií. Máte pravdu, že Evropa před deseti lety byla eh, lídrem v oblasti technologií. Slyšeli jsme o všech těch Eh, vynálezech, které se zrodily na starém kontinentu, ale to se změnilo, teď jsou lídry jiní a pro nás v ECOFIN naše priorita je zdanění digitální ekonomiky. To je naše priorita. Otázky zdanění zůstávají prioritou musíme se zamyslet nad tím, jak zdanit nadnárodní firmy zdaněním digitální ekonomiky najdeme i cesty, jak zdanit nadnárodní firmy, tak aby zisky generované v Evropě zůstanou v Evropě ve prospěch našich občanů. Daňový systém musí být transparentnější, spravedlivější. Máme závěry rady z 15. prosince 2017 a čekáváme návrhy komise a OECD, zprávu OECD pro ministry financí. To jsme očekávali v březnu 2018. A začneme řešit návrhy komise, jakmile je dostaneme. E-publikace a možnost nulového zdanění. To je návrh, který se stále projednává. Je tady konflikt mezi dvěma členskými státy a vedlo to k zablokování eh, tohoto, této věci v roce 2017. Co se týče mm, relokace eh, z Řecka do Bulharska, tak to je přehnané. Není to žádný dominový efekt v Bulharsku, není tam žádné e, na obrovská relokace v této oblasti. Samozřejmě jsme pro spravedlivé výz- systém daní. Co se týče um, ehm, daň, daň, daňového základu, sazeb daňového základu, vítáme oživení v Řecku a přejeme jim hodně úspěchů, aby, aby tam nebyl velký dopad v této oblasti. Děkuji. Takže jsme začali včas, ale musíme respektovat ty pětiminutové eh, okno pro jinak nebudeme moci dát slovo všem, takže ehm, žádám všechny, aby se omezili maximálně na dvě minuty a náš host na tři minuty. Dimitrios Papademulis. Děkuji, pane předsedo. Já vás tady chci přivítat, pane ministře, a popřát vám hodně úspěchu v vašem předsednictví. Také vám chci poděkovat za pozitivní komentáře, co se týče oživení v mé zemi v Řecku. Mám tady na vás hodně otázek. Eh, Jež včera ECOFIN eh, jste řekl, že jeden z vašich priorit, ten sociální pilíř, já vím, že některé diskuse teď probíhají a já vám chci říci, nebo chci se zeptat, jaký je časový eh, harmonogram aby na podporu sociálního pilíře také jsem rád slyšel, že jedna z vašich priorit je integrace bankovní unie e, s evropským, celoevropským systémem vkladů a e, s tím, že tam bude příslušný backstop a snižování rizik a mutualizace rizik jak vidíte, eh, jaký pokrok bude dosažen, protože tady došlo v radě k velkému o spoždění dále EMF, víceletý mm, finanční rámec. Eh, vzhledem k Brexitu, jak vnímáte situaci v oblasti nových zdrojů vlast Evropské unie? vzhledem k tomu, že jsou samozřejmě zjevná rizika e, nebezpečných škrtů v oblasti sociální, regionální koheze, kohezního fondu, tak e, se CAP. Tak co v této věci chcete dělat? Děkuji. MFF to bude poměrně eh, bolestné téma v souvislosti s Brexitem. My, jsme, my se musíme zaměřit na ty správné věci, vědět, jaké nástroje politiky potřebujeme a um, zlepšit ty politiky. V březnu v Sofii proběhne um, Mm, jednání, které se bude týkat MFF. Um, ehm, nepůjde o hledání nových nástrojů, také jsem skeptický, co se týče stávajících nástrojů, zda budeme schopni zvyšovat příspěvky čistých přispěvatelů. S státy, co využívají kolezní a zemědělské, společné zemědělské politiky, tak začínají říkat, že tyto na dva nástroje jsou velmi důležité a prospěšné. Že ty diskuse budou obtížné. Těšíme se na návrhy komise. V každém případě ale je důležité, aby byl přijat nový MFF v tomto parlamentu, v tomto výboru, protože pokud to bude odkládáno příliš dlouho po volbách, tak ta situace bude ještě složitější. Budou noví komisaři, noví poslanci. Ta diskuse bude muset začít od začátku zas znova. Co se týče posilování hospodářské a měnové unie, tak my podporujeme, co se děje do posud. Měli jsme velice plodnou diskusi. Mm, balíček komise je jaksi soubor různých příspěvků, především z dlouhodobého hlediska. Rada projednávala tuto věc. Ehm, jsme ehm, v kontaktu s předsednictvím, abychom zajistili maximální koordinaci. Největší diskuse kontroverzní v této diskusi ehm, sdílení rizik, eh, by mělo dostat prior, co by mělo dostat prioritu. Některé, především větší členské státy, by chtěly nejprve omezovat riziko a poté přejít ke sdílení rizik, mutualizaci. Je obtížné toto vyřešit, ale vidím, že členské státy většinou si přejí dosáhnout pokroku. Ernest Děkuji, Ernest Urtasun. Děkuji, pane ministře, eh, že jste přišel mezi nás. Aha. Mám na vás tři stručné dotazy. Za prvé, mm, naše frakce se dělá starosti, eh, zejména eh, s tím, že v posledních měsících se nepodařilo překonat hranice k dokončení bankovní unie a mm, užívání veřejných prostředků. Pokud je o tu bankovní otázku, tak vy jste hovořil o balíčku rizik a také o odstraňování eh, nedávných překážek k eh, řešení problémů, k rezoluci. Eh, chcete řešit ten problém rozpouštění bank i nadále, nebo řešení problémů bank i nadále? Za druhé, reforma a směrnice podávání zpráv o jednotlivých zemích. Znamená to, že eh, není možnost eh, posunout se v nadcházejících 6 měsících, nebo se budete alespoň trošku snažit eh, na základě toho, co jste říkal? Za třetí, ten známý seznam daňových rájů. Myslím, že eh, řada z nás eh, nezdílí to eh, rozhodnutí před Finem včera a sice z jednoho důvodu. Nemáme žádné informace o důvodech, podle kterých bylo určeno, kdo na tom seznamu zůstane a kdo bude vyňat. Jako předsednická země domýváte se, že dokumenty, které se týkají firm, které byly Eh, vyrazeny, eh, by měly být zveřejněny nebo alespoň dány k dispozici parlamentu. Protože pokud takové rozhodnutí nebude odůvodněno v očích tohoto, eh, této sněmovny, tak to bude vyvolávat určité obavy na veřejnosti. Děkuji. Já plně sdílím názor, že je třeba větší transparentnost, eh, pokud jde o důvody eh, spolupráce nebo nespolupráce eh, k zřazení nebo vyřazení seznamu by měly být, tak to by mělo být veřejné, aby to bylo důvěryhodné na veřejnost. Já jsem včera říkal, že by nám neuškodilo, kdyby země, které byly z toho seznamu vyřazeny, byly zveřejněny. Ale to, jak je ta komunikace nastavená, vyžaduje, aby eh, to bylo učiněno s jejich eh, eh, souhlasem. Jinak bychom mohli čelit diplomatickému problému mezi členskými státy a nespolupracujícími daňovými jurisdikcemi. Mohu vás ujistit, eh, že eh, pracovní skupina Hrady na vysoké úrovni velice bedlivě eh, sleduje zásady nebo závazky zemí vyhrazených ze seznamu a vyhrazujeme si právo, že pokud nenaplní své závazky, můžeme kdykoliv na ten seznam vrátit, na ten seznam nespolupracujících jurisdikcí. Už jenom to, že vedeme tuto debatu, ukazuje, že rozhodnutí rady bylo dobré. Země, které byly rychle zařazeny na seznam, se eh, zavázali eh, velmi rychle spolupracovat. To znamená, že naše iniciativa byla správná. Pokud jde o, to zpravodajství z jednotlivých, eh, tedy ty podávání zpráv po jednotlivých zemích, bulharské předsednictví pokračuje v technických přípravných prací, které značně eh, pokročily za nizozemského, slovenského, malského a estonského předsednictví. Potřebujeme více času, abychom eh, jasně nastavili eh, naše stanoviska. Právní služba zpracovala stanovisko podle kterého by eh, ten právní základ měl být jedna pětina a eh, smlouvy. Komise se domluvá, že by eh, právním základem měl být článek 50.1. V tuto chvíli na radě nepanuje schoda. Děkuji, pan Kobern. Děkuji, pane předsedo. V roce 2007 eh, Bulharsko eh, chtělo vstoupit do eurozóny, ale nedokázalo splnit kritéria. Asi si uvědomujete, že nemůžete mít eh, obojí, ne, nemůžete si vybírat řešničky. Bude to znamenat tak bankovní unii, EDIS, Evropský IMF, Evropskou konsolidační banku, Evropský pakt růstu a Evropský minister financí, který povede vaše finance v podstatě a, a vaše a e, rozpočtová a e, schopnost rozhodovat e, bude také na eurozóně. To zničí vaši konkurenceschopnost. Nebude tak konkurenceschopní jako teď. Pokud vím, tak máte 10% daň v Bulharsku z příjmu fyzických i právnických osob. To je fiskální válhala, to je skvělé. Proč to chcete změnit? Nechápu to. Evropská unie chce spojit CCCTB eh, s harmonizací daňových sazeb. Eh, či posuzuje se k daňové harmonizaci? To eh, zmenší vaši konkurenční výhodu jako Bulharsko. To není výhodné pro občany. Pokud jde o, city, o Londýnskou city, to je Evropská banka, jak se, ať se to panu Ferostatovi nebo Barniemu mm, líbí nebo ne. A, a Eh, stíží to situaci eh, pro špatné italské eh, banky, až se to posune někam jinam. Takže Evropa půjde zase dolů, bude velká katastrofa. Já nevidím, jak se z toho můžeme dostat. Nechceme, aby hm, došlo k evropské katastrofě i jako z roku 1929 aby zase fašisté bojovali s komunisty, s demokraty. To prostě opravdu nechceme, ale k tomuhle eh, se vlastně připojujete tím, že eh, do toho jdete. Eh. Tohle je prostě recept na krach. Takže já vím, že by to mohlo být. Ještě jednu věc. Na to zaručuje mír na kontinentu, ne EU. A EU chce podkopávat na to nedávné Eh, zásahy EU eh, e v Ukrajině musíme. Eh, já jsem říkal, že máte dvě minuty, dvě minuty, dvě a půl jenom na otázku. No, tak já se asi... Já chápu, jako z čeho vycházíte, ale nesouhlasím. Já Evropskou unii plně podporuji a myslím si, že eh, Brexit je poměrně smutný příběh. Ale dobře, tak to prostě eh, je, eh, je to volba a takhle voličů ve Velké Británii. Naším motem je, že, spojeně, že spojení jsme silní, spojení síla a rozvoj světové ekonomiky znamená, že větší budou silnější a slabší, eh, eh, budou stále slabší. A čas ukáže, eh, jestli mám pravdu nebo ne. Pokud jde o TB, tak to neznamená harmonizaci daňových sazeb. My máme hm, velice široké daňové základy, můžeme velice snadno vést tu debatu o daňovém eh, základu. Doufáme, že se nám tady podaří eh, pokročit. Eh, narovnat spravedlnost, snížit daňovou konkurenci, to je vlastně správný krok směrem vpřed v Unii. Ehm, nás, členství Evropské unii, v nás nevyvolává a obavy, eh, my jsme zatím viděli jenom pozitivní stránky, čili já eh, opravdu eh, nesouhlasím s vašimi obavami. Mám velmi dobrý tým a naše finanční situace není v Bulharsku nějak hrozivá. Nevidím žádný důvod, ze kterého by bylo uh, nutné uh, zaujmout uh, váš uh, přístup. Uh, Já každopádně nechci uh, ohrožovat uh, Boratské ministerstvo financí. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, Já vám přeji hodně úspěchu ve vašem eh, předsednictví a neříkám to jenom tak mimochodem. Jsem členka za Rakousko a my máme ve druhé polovině roku 2018 předsednictví v radě a když uspějete vy, my svým způsobem budeme maximálně být také schopni úspěšní. Vy už jste hovořil dnes o některých eh, prioritách eh, a sice eh, boj s daňovými, mm, vyhýbání se daním, obecný, obecnou výměnu informací pro registrované obchody nebo spolupráci v oblasti DPH. Ovšem je tady řada dalších věcí, zejména pokud jde o harmonizační záležitosti. Hovořili jsme o CCTB a o CCCTB Bulharsko eh, je eh, země s konkurenčně orientovanými eh, daňovými sazbami, už se tady hovořilo o těch 10%. Jak to chcete zajistit, abyste opravdu byli schopni tyto priority s důvěryhodností zpracovávat. A potom vaše potenciální členství v eurozóně. Vy jste říkal, že Bulharsko se v, mm, přihlásí o, o toto eh, oficiálně eh, v prvním pololetí. Vaše makroekonomická eh, čísla jsou přesvědčivá, máte třetinější zadluženost, máme, máte přebytek rozpočet, obrovský růst, téměř 4%, ale samozřejmě máte také HDP na hlavu, který je 80% před průměrem eurozóny. A proto jsem se vás chtěla zeptat, jak to chcete zaunačit, aby eh, jste dostali eh, většinu na eh, radě, pokud jde o boj s korupcí, vyrovnávání životní úrovně a fair play. Vážená paní poslankyně, pokud jde o to eh, předsednictví, tak vás eh, můžu eh, ujistit, že vám toho také necháme hodně na práci. Jsme v kontaktu s vašimi ministry financí. Měli jsme velice intenzivní debatu v únoru budeme vést debatu mezi, tedy, mezi Estonci, námi a rakouskými ministerstvem ve Vídni a budeme se zabývat eh, výzvami, eh, eh, které jsou v našem triu tedy. Pokud jde o zlepšení životní úrovně, tak ta závisí na kvalitě řízení a my jako vláda se snažíme eh, zlepšit eh, hodně eh, životní úroveň v Bulharsku v posledních několika letech. To zvyšování bylo dvoučíselné, dvoučíselné. tím jsme se hodně přiblížili k průměru evropskému, i když bychom byli rádi, aby ten proběh, proces probíhal rychleji. My v Bulharsku zaznamenáme eh, nižší emigraci než v eh, předchozím období, takže pro nás by bylo úspěchem, kdybychom eh, měli takovou životní úroveň, která by přitahovala a se, než naopak. Naopak máme spoustu starších Evropanů, kteří se přestěhují, se stěhují do Bulharska, když dostávají Eh, začnou stávat evropský důchod. Eh, eh, máme tady rodiny z Německa, z Británie a z Rakouska také, které se stěhují na bolharské vesnice, které vítají. No, v Bulharsku je skvělá příroda a můžu docela jistě říci, že naše klima je poněkud přivěsivější než v Bruselu. Děkuji. Děkuji, Dariuš Rozaty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítejte na eh, zasedání Ekonu dnešním a přeji vám hodně eh, úspěchu eh, při naplňování vašich plánů a v předsednictví Ekofinu. Mám dva dotazy. Za prvé ztráty, které utrpěly členské státy z podvodů na DPH. Desítky miliard rozpočtových příjmů zmizí každý rok kvůli fix aktivním transakcím mezi evropskými firmami. Máme tady iniciativu v Evropském parlamentu připravenou Evropskou komisí k definitivnímu daňovému systému. Já bych se rád zeptal, do jaké míry myslíte, že e, tahle iniciativa povede ke snížení těch eh, zmíněných ztrát a omezí prostor pro ty eh, podvody z DPH. A plánujete eh, podniknout nějakou iniciativu um, k omezení této praxe, která ve členských státech stojí tolik? A tady ta druhá otázka k k výsledkům zvláštního vyšetřovacího výboru v tomto parlamentu. To je vyšetřovací výbor k eh, panamským dokumentům, který předložil eh, ta doporučení parlamentu eh, na právním zasedání byla přijata. Moje otázka je, co chcete udělat, abychom, aby se, se implementovala tato doporučení. Jste připraveni postoupit v eh, této eh, záležitosti. Existují výzkumy, které ukazují, že každoroční ztráty NDPH a, a jsou zhruba stejně velké jako evropský rozpočet, nějakých 150 eh, miliard v roce 2015 eh, společně eh, s Českou republikou, eh, Rakouskem a Maďarskem Bulharsko spustilo iniciativu k úpravě směrnice o DPH. Chtěli jsme zavést samovyměření či obrácení daňové povinnosti u řady produktů. A komise to bohužel nepodpořila. definitivní systém DPH napomůže. Eh, řešit eh, problém eh, ztráty DPH a my určitě nebudeme váhat s podporou takových snah. Pro nás je to priorita. Bulharsko není lídr, pokud jde o ztráty v oblasti DPH. Nicméně v Evropě je příliš mnoho Eh, lidí, eh, kteří mají eh, prospěch z to, aby se obohacovali, nebo své možnosti obohacovat se nepoctivě na DPH. My budeme pracovat na technické analýze návrhu komise. No tak zvanou směrnici DAXIS ještě předtím, než skončí to vyjednávání, tak by bylo příliš brzo hovořit o jakýchkoliv výsledcích. Ale věřím, eh, že ehm, se nám podaří eh, dosáhnout obecného přístupu rady během našeho předsednictví. Pokud jde o administrativní spolupráci v oblasti DPH, eh, tak tam Sdělení komise je teď eh, předmětem debaty a předsednictví eh, se bude teď snažit dosáhnout pokroku. Ehm, pokud eh, administrativní spolupráce naroste na novou úroveň, tak tady bude spolupráce mezi tedy správními úřady. V říjnu 2017 komise předložila svůj návrh kde eh, předestírá kroky k modernizaci DPH, ochraně eh, proti podvodům a jejímu přizpůsobení digitálnímu věku. Já plně věřím eh, v definitivní systém DPH, který značně omezí podvody z DPH. A jsem si jistý, že kolegové na Áradě mě podpoří. Děkuji, Juanes Fernandez. Yes. Dobrý den všem. Vítám vás tady, pane ministře, a přeji vašemu předsednictví hodně zdaru. Ekonomicky viděno máte před sebou výzvy plynoucí z té cestovní mapy, kterou zveřejnila komise v prosinci. Pak je tady ten návrh vytvořit rozpočet eurozóny a mnohé další. Máte šest měsíců, ale myslím si, že to budou napínavé měsíce. Ale má otázka. V kontextu té agendy vedoucí k završení eurozóny EDS, jak to vidíte s myšlenkou na završení bankovní unie, Dopoledne jsme mluvili s estonským ministrem a slyšeli jsme o tom, jak pokračují debaty o tom nařízení IDS. E to se týká technické úrovně a on řekl, že to bude prioritou vašeho předsednictví, takže bych se zeptal, jakou strategii zvolíte, jak hodláte vést jednání v této oblasti. Jak si myslíte, že se to podaří protlačit na politické úrovni? A než se to dostane na tu politickou úroveň, jak to chcete řešit na technické úrovni, tak abychom vyřešili různé přístupy? Děkuji. Uděláme všechno, co bude možné, co bude v našich silách tomu jsme odhodláni, ale nejsem velký optimista, co se týká toho, kdy toho dosáhneme. Je důležitá rozprava v radě. Technicky můžete navrhnout směrnici, tři úrovně ochrany, tři pilíře. To všechno víme, to všechno vy víte ale aspoň drobnou naději čerpám z toho, že členské státy jsou navzájem trošku podezřívavé a tady hovořím o tom rozdílu mezi severem a jihem. Jižní státy by rády nejdřív snížily rizika a potom je sdíleli. ale pak je tu i opačný přístup, ale budeme na to potřebovat víc času. Jak jsem řekl, budeme se věnovat dál práce na technické stránce, tak abychom měli tu cestovní mapu z roku 2016, opírající se o závěry rady, ale opět mohu říct, že nejsem optimista budeme muset počkat, co se odehraje na politické úrovni v jednom z největších států EU. Až tam bude stabilita, tak o tom dál můžeme přemýšlet. Zatím mm, nemůžeme dělat nic jiného. Děkuji vám. podstatně bychom očekávali trochu ráznější přístup v této oblasti. Ale samozřejmě uvidíme, jak to bude a i my se musíme zhostit toho úkolu, těch úkolů, které přina, která připadají nám. Thomas van den děkuji. Jsem velice rád, že jste tady s námi dnes dopoledne. Eh, eh, já navážu na eh, kolegu Dariu Šerosáty dvěma otázkami z DPH. Nedávné návrhy k DPH Evropské komise představují revizi limitů. U některých zboží to musí být zjednodušené a dát je na seznam snížené DPH. Dnes je ta procedura poměrně rigidní teď eh, eh, předložila komise eh, seznam, kdy můžou národní vlády snižovat tyto tarify. Jste spokojen s tímto návrhem komise a nebo byste chtěl, aby to bylo spíš na evropské úrovni? ta pravomoc zařadit zboží na seznam se sníženou sazbou. Druhá otázka, a, a um, tu už opakuje další dobu, a týká se e, snížené DPH na elektronické knihy a elektronické publikace. E, snížená DPH už e, byla velkou většinou tady v parlamentu snížena, podpořena v květnu 2017. Vy jste to eh, zamázli eh, eh, na radě a to také díky neschodě mezi Českou republikou a Francí ohledně, ohledně reverse charts prostě pokud ne, musím vysvětlovat občanům, že v elektronické knihy utrpěly kvůli něčemu jinému. Eh, chcete nějakým eh, způsobem eh, odminovat toto? Česká republika má novou vládu. Je to chvíle, kdy je dobré předložit toto, toto tému znovu a je třeba spojovat elektronické publikace s těmi ostatními věcmi v, nedávný, v nedávných balících o DPH. Nechce toto projednat zvlášť. Samozřejmě Eh, bez ohledu eh, na eh, ten úplně nový balíček návrhů k DPH od Evropské komise? Vodím neformální konsultaci, upitujeme se do arbitry. Děkuji. Vedeme zatím neformální konzultace, snažíme se zmírňovat napětí mezi Francií a Českou republikou. Ano, máme v České republice zatím uh, vládu bez důvěry. Bývalý ministr financí Babiš je teď premiérem a on byl vlastně zdrojem toho problému, co se týká toho mechanismu reverse charge. Takže uvidíme, třeba tady dojde k nějaké větší míře flexibility. Co se týká DPH, tak eh, mohu jenom říct, jako bulharský eh, ministr mohu říct, že my máme jednotnou sazbu DPH. Máme tady zprávu Ernst Young na 255 stránkách, kde se hovoří o tom, že to nevedlo k nějakým změnám cen pro konečné spotřebitele myslím, že různá míra neprospívá spotřebitelům a je to, na, je to administrativně náročné. Ale to bylo naše rozhodnutí. Některé členské státy chtějí mít větší míru pružnosti, ale je to jejich otázka. Fragmentace DPH nic sociálního v sobě nemá, protože to velice rychle pro sebe spotřebují firmy, ale vítám iniciativu komise, aby měly členské státy větší míru pružnosti, protože DPH je hlavním zdrojem rozpočtu členských států, proto je tady ta velká svoboda. Jako bulharský ministr, musím říct, že neplánujeme využívat tuto svobodu. To je trvalá politika bulharské vlády už po mnohá léta. Členské státy teď nesou důsledky dřívějších nedobrých rozhodnutí, ale Teď je třeba říci, že konečný spotřebitel z té velké pružnosti v DPH nijak ne, neprofituje. Je to trošku naivní přístup. Děkuji. Paul Tank. Paul Tank, děkuji. Těším se na další spolupráci s bulharským předsednictvím. Má otázka souvisí s daněmi. Mm, nevíme, co to zpravodajství country by country přinese, nevíme, jak je to důležité pro případné změny a mělo by se to odblokovat. Chtěl bych říct, že to CCCTB bylo technicky složité. Nevím, jestli to parlament vnímá jako technickou otázku, ale my o tom budeme na ekono hlasovat v únoru. Bude to na výsost politické hlasování a mě by zajímalo, co předsednictví pak s tím stanoviskem parlamentu bude dělat. A s tím souvisí dvě věci. Za prvé, zásadní tady bude ta jasná podpora, kterou budeme snad mít od nové německé koalice. Když se podíváme na závěry, nikoliv ještě závěry rady, ale když předsednictví uvidí, jaká je situace, tak pak jde o to, aby ten dokument se protlačil rychle, také proto, a to je poslední věc, protože si myslím, že musíme lépe posuzovat daňové výnosy na úrovni členských států. To vyžaduje spolupráci mezi komisí na jedné straně a národními daňovými zprávami na straně druhé. Já bych velice rád, aby tedy bulharské předsednictví tlačilo i členské státy k tomu, aby ty udělali, co udělat mají. Uh, a pak se budete prozjišťovat, co CCTTB bude znamenat pro národní daňové výnosy. Děkuji. No, jsem umírněným optimistou. Pokud dosáhneme pokroku, tak to završíme to probírání textu článek po článku, pak to přístupníme členským státům abychom jim umožnili rozhodnout, zda CCCTB bude mít dopad na daňové výnosy v členských státech. Tady bych s vámi souhlasil, že ta věc je navýsost politická, co se týká struktury jednotného evropského trhu. Jednotná daňová základna výrazně přispěje k pozitivnímu vývoji jednotného trhu. V Bulharsku opakuji, debaty jsou jednoduché, my tady máme eh, širokou eh, základnu, nemáme vnitřní rozpory. Jakmile završíme debatu o daňovém základu, tak se pohlodeme ke konsolidaci. To je v té zkratce to třetí C. Akceptuji, že nám doporučujete, abychom byli ráznější vůči jednotlivým členským státům a vůči jejich hodnocení, implementace a dopadu na národní rozpočty. Děkuji. Já jsem byl společně s Alanem Ana Lamasurem ve vaší zemi a ti, se kterými jsme se sešli, byli dobře informováni. Ehm, co se týče Evropského parlamentu, budeme hlasovat v únoru, jak se na k tomu stavíte. Естествено, že jste je вземем предвид. Znajem ролята na Evropský. парламент. My víme, jaká je role Evropského parlamentu zde. Já podporuji Ctb. Eh, těšíme se na vaše eh, stanovisko a vezmeme to v úvahu. Děkuji. Tak to byly dvě dobré odpovědi. Samozřejmě očekáváme že konzultační eh, postup znamená, že se stanoviska berou, budou brát v úvahu, že si ceníme vašeho přístupu k CCTB. Luděk Niedermayer. Mm, děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já eh, sdílím váš komentář, který se týká CCTB a, a B. A já se chci zeptat na něco, se právě ptal Paul eh, vzhledem k vysoké komplexitě Eh, při hledání schody v CCTB. Dovedete si představit, že to bude příliš obtížné eh, se dohodnout a že sílená eh, spolupráce by bylo dobré řešení, jak zlepšit vybírání korporátních daní velkých firm. Druhá věc se týká domácích záležitostí. Já si vysoce cením vaší odvahy a vaší snahy eh, přijmout euro. To je dobré rozhodnutí, přeji vám hodně úspěchů, ale vzhledem k ekonomickým eh, datům se zrychlením růstu eh, inflace začíná narůstat, takže možná ten inflační test nebude tak ehm, snadný. Takže jaká bude vaše strategie při přijímání eura? To bude eh, důležitý krok pro Bulharsko i pro Evropu. Děkuji, děkuji za podporu. My víme, že um, jsou tady závazky podle smlouvy a euro musí přijmout každý členský stát. My jsme to již víceméně udělali před 20 lety. Inflace stoupá postupně, to je pravda. A to je mm, mm, pro eh, z důvodu energetických operátorů. Měli jsme mm, negativní inflaci a plníme tato kritéria. Mm, z těchto důvodů je tady taková čekárna na, do eurozóny. A pokud mohu říci, tak bych řekl, že my chceme vstoupit do této čekárny a zůstat tam, než splníme všechna kritéria. Nechceme eh, dostávat něco, mm, nebo nechceme to brát jako zadanou věc. Co se týče CCTB, jsou státy, kde, eh, které si cení určitých výhod, nebo mají určitých výhod v Unii, a není to ale konkurence mezi členskými státy. Některé tyto členské státy jsou trošičku rezervované, co se týče eh, rychlého mm, posunu v eh, oblasti CCTB, ale myslím, že můžeme přejít k tomuto tématu i přes tyto výhrady. Jak bylo řečeno, do budoucna budeme připraveni um, musíme mít jednotu v radě. Je možné, že jeden členský stát může zablokovat ehm, proces. Já ale doufám, že i tady dosáhneme pokroku. Děkuji. Luigi Morgano. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu ministrovi, že mezi nás přišel. Já mám otázku, která se týká dokončení bankovní unie a hospodářské a měnové unie. Ty návrhy, které jsou na stole, mm, před parlamentu, předsedy Junckera, eh, prezidenta Macrona. Um, Eh, dohoda eh, před jednáním v Německu, eh, komplexní politická dohoda, které budou i sdílení rizik, i omezování rizik, rozpočtová odpovědnost, fiskální solidarita. Ve svém úvodu jste zmínil některé z těchto záležitostí, ale mě by zajímalo další vysvětlení. Především myslíte si, že tuto chvíli, že eh, dojde v blízké budoucnosti k dohodě eh, o takzvané hlavní dohodě. Jaké specifická aspekty je třeba dokončit, abychom dospěli ke kompromisu, které by měly podporu všech hlavních měst v Evropě? A jak vnímáte specifickou roli bulharského předsednictví Jinými slovy, jsou nějaké ehm, věci, které považujete za proveditelné a prioritní za bulharského předsednictví, abychom se přiblížili k té velké dohodě o reformě EMU a dokončení bankovní unie. Děkuji. Uh.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 politický konsensus. Mm, já se domnívám, že v nadcházejících měsících budeme mít vládu v Německu, bude věč, více dialogu, komunikace mezi členskými státy a já doufám, že kancelářka Merkelová, prezident Macron mm, dosáhnou určitého pokroku jako bulharský eh, ministr. Chci eh, něco říci, než jsme mm, vytvořili dostatečnou fiskální kapacitu pro eurozónu a než um, rozhodneme, zda by měl být evropský minister financí, mm, tak musíme posoudit a mm, jasně posoudit, eh, eh, k čemu by to vedlo. Mm, vytváření dvourychlostní Evropy, co se týče SM, Evropy tak bychom chtěli, aby se diskuse zaměřila na podstatu, mm, nikoli na institucionální architekturu. Mm, radu, bez ohledu na to, jaké jsou moje osobní názory, je důležité dosáhnout nějakého eh, pokroku, abychom dosáhli společné pozice legislativní témata, které si myslíme, že jsou proveditelná, mechanismus konvergence předtím, než e, to jsou velice dobré iniciativy, které předkládá komise. E, a jakmile bude v Německu vláda, tak budeme mít dobrý, dobrý začátek, dobré východisko. Thank you. Děkuji. Takže můžeme uzavřít tuto velice dobrou a plodnou výměnu názoru eh, s eh, určitým optimismem. Díky tomu máme eh, o to větší odpovědnost. Váš semestr může být klíčový a zcela správně může nasadit, nastavit e, nezbytné kroky vpřed v e, našem institucionálním nastavení. E, děkuji vám za vaše závazky, za prezentaci programu a přeji vám hodně úspěchů a doufám, že ta plodná spolupráce bude spolu pokračovat ve vašem poletí. Děkuji.